dokumentů, eh, týkají se radioaktivních odpadů. A já bych chtěl tímto poděkovat všem, kdo přijali naše pozvání a kdo sem dnes přišli a budou se podílet na diskuzi o nakládání s radioaktivním odpadem. Jak jsem říkal, plán máme poměrně nabitý a čas, který máme, bychom chtěli využít co nejlépe. Tím pádem začneme hned teď. A to s prezentacemi, které máme připravené. Tak, jak to vidíte v programu první, bude mluvit pan Hans Ripote. Šéf eh, agentury pro nakládání s radioaktivním odpadem u OECD a já bych mu chtěl tímto předat slovo. Díky. Děkuji, pane Royle, dámy a pánové. Chtěl bych vás seznámit s výsledky. Řekněte prosím řečníkovi, aby mluvil do mikrofonu. Omlouvám se, dobré ráno, dámy a pánové. Rád bych vám poskytl několik eh, náhledů a výsledků práce Eh, eh, jaderné eh, agentury OECD ohledně řízení odpadů a přístupu k řešení této otázky. Dovolte mi několik úvodních slov o e, agentuře OECD, abyste měli základní informace. Potom řeknu několik slov o statutu e, řízení odpadů, tedy e, v činnosti našeho výboru při OECD a potom se zmíním o některých oblastech, v nichž bychom měli pokračovat a hledat řešení v mezinárodním kontextu co se týče OECD a e, e, má, e, OECD má 33 členů. Očekáváme, že Estonsko se přidruží pravděpodobně začátkem příštího roku k OECD a v roce 2012 i Rusko. ne, ne všichni členové jsou také členy agentury pro jadernou Eh, energii, ale Slovinsko se chce zúčastnit této činnosti, k čemuž dojde pravděpodobně v eh, dubnu příštího roku. Eh, my spolupracujeme s Evropskou komisí a s Mezinárodní atomovou agenturou v Vídni. naše činnost není vedena sekretariátem, ale expertní skupinou. Eh, hovoříme o tisíci těch expertů ve všech oblastech. snad se to podaří napravit. Takže 1500 expertů, máme malý, eh, asi osmičlený sekretariát. Eh, naše práce je opravdu práce expertů, kteří působí na celém světě a e, domnívám se, že výsledky této e, operace e, odpovídají tomu, že jsme technickou agenturou, která působí na bázi vzájemné důvěry a porozumění. Náš výbor je vlastně takovou směsící regulátorů a i realizátorů ministerstev a máme také oblast řízení odpadů. Spolupracujeme s e, rumunském, e, ruském a e, členy Evropské komise oblasti působení naší jaderné energie se zabývají eh, geologickým ukládáním eh, vysoce radioaktivního odpadu a více než deset let se zabýváme také společenskými aspekty. Dovolte, abych eh, nyní přešel k informacím o současném stavu Ehm, máme eh, více než eh, eh, dejme tomu, jak se to bere, 80 úložišť, které jsou v provozu, některé byly založeny nebo zase zavřeny v průběhu posledních 50 letech a máme tedy zkušenosti ze všech možných fází životního cyklu takovýchto úložišť a ve všech eh, není tedy radioaktivní odpad, který uvolňuje teplo. Ty koncepce se eh, eh, různí podle vlastností odpadu. Máme povrchové i podzemní lokality. A jak víte, některé země se rozhodly vybudovat geologická uložiště v hloubce podzemí. Eh, máme tu některé užitečné informace, když hledáme specifická řešení, jako například eh, pro ukládání dopadu z eh, po vyřazení grafitových reaktorů, nebo když je smíšené palivo. My samozřejmě všichni víme, že před začátkem diskuse o alternativách, o e, teologickém e, úložišti se opakovaly e, různé diskuze o takzvaných E, exotických řešení e, na dně moře, pod dnem moře a domnívám se, že e, tuto cestu nemůžeme sledovat. Porušili bychom mezinárodní dohody. Důležité jsou aspekty bezpečnosti a také otázky dalšího vývoje výzkumu. A také se diskutuje o dopravě, o, o dlouhodobé kapacitě a rád bych se zmínil o tom a pan Tomas asi e, e, naváže, že sledujeme dopady transmutace e, do odpadů a do posud máme k dispozici čtyřletou studii, která se zabývá bezprostředním snížením odpadů nebo při přepracování, ale to má značný dopad na snížení eh, objemu asi eh, o 30 dávka, která je eh, vypočítána vede k takovému scénáři, že se ukončí pokročilé přepracování paliva E, domnívám se, že to je e, k úvaze do budoucna, ale že to nebude problém nadcházející. desetiletí ukládání. Myslím, že je tady široká dohoda o tom, že ukládání je dobrým řešením e, takzvaný permanent stewardship není udržitelný, protože je to příliš velká zátěž Dále eh, geologické úložiště je eh, jediné věrohodné dlouhodobé řešení z vědeckého technického hlediska, eh, které vychází z aktivního řízení. A dále máme kolektivní stanovisko, které bylo více či méně formálně schváleno Eh, geologické uložiště eh, umožní eh, nesrovnatelnou ochranu, je technicky proveditelné a široce akceptovatelné Eh, pracuje se na něm na celém světě, eh, zapojují se do toho nejrůznější zainteresované strany. A eh, v, v různých státech se objevují nejrůznější cesty, takže asi nebudeme mít obdobná řešení pro každého, ale všechny zdůrozňují samozřejmě cíle bezpečnosti všechny země se eh, mohou dopracovat k určitému pokroku, protože je k dispozici dostatek informací. A v každém případě je možné vytvořit plán pro všechny země, které produkují takovýto typ odpadů. Podívejme se tedy eh, rychle na ty oblasti, kde budeme dále spolupracovat eh, v mezinárodním měřítku. Jedna oblast se týká eh, dlouhodobé regulace. Jistě máme mezinárodně eh, dohodnuté zásady, které jsou stanoveny ve společné úmluvě eh, v zásadách bezpečnosti má v doporučení ICRP když se podíváme na regulaci, která se týká těchto dlouhodobých aspektů, tak vidíme, že v různých zemích jsou e, zásadní předpisy, e, ale e, platná regulace v různých státech je odlišná a také stupeň zralosti je různý a eh, tak, jak se eh, reguluje dlouhodobá bezpečnost, eh, je různé. V některých zemích se používají různé indikátory, ale tam, kde jsou stejná kritéria, tak přesto se liší jejich hodnoty. Musíme se podívat na tuto otázku v našem výboru pro radioaktivní odpad a od začátku je možné alespoň naznačit, že všechna tato kritéria vedou ke stejné úrovni ochrany pro životní prostředí i pro lidstvo v daleké budoucnosti, ale je to příliš složité, tu příliš ještě nejistých aspektů, abychom eh, mohli Eh, úroveň eh, ochrany podle těchto kritérií spolehlivě posuzovat. Podívejme se nyní na technické otázky. Eh, technická spolehlivost, to je alespoň obecně problém. Lidé věří, že je možné předkládat technické důkazy pro veškeré projekty, které se již realizují základem technické jaké věrohodnosti jsou mezinárodní projekty výzkumu a vývoje, které definují nejmodernější metody, eh, dále eh, posuzování výkonu, eh, posuzování bezpečnosti, Neposuzují se pouze numerické výsledky počítačových modelů, ale díváme se na bezpečnost opravdu integrovaně a zohledňujeme veškeré indikátory, které není tak snadné vyjádřit eh, konkrétními čísly. Domnívám se, že je také důležitá eh, činnost eh, laboratoří je velice důležité provádět tuto činnost na podporu té technické věrohodnosti. Eh, většina zemí, která eh, má eh, jaderný program, má takovéto laboratoře a stejně orgány dohledu a také provádí peer reviews. Opíráme se o výsledky výzkumu a vývoje a domnívám se, že pro organizace, které se zabývají realizací. Je důležité, aby pokračovali ve výzkumu i e, v e, vývoji, i když jsou již ve fázi provozování úložišť důležité je zapojení všech zainteresovaných stran. Chtěl bych zúraznit některé aktivity. Máme e, NEA, to je fórum zainteresovaných stran, kde kde se eh, setkávají všechny strany, eh, kde jsou uložiště Finsko, Kanada, Belgie, Německo, Španělsko, Maďarsko, Francie, od začátku příštího roku také Švédsko. A, eh, zúčastnění požadují různé formy participační demokracie, ale jejich zapojení je opravdu důležité, abychom vytvářeli sdílené hodnoty a společné cíle projektu. Převažuje to názor, že kromě eh, technické licence potřebujeme něco jako sociální licence, abychom mohli eh, provozovat eh, takováto úložiště. Důležitou složkou je také přístup, že tento projekt by se měl realizovat krok po kroku. Musíme vytvořit body rozhodování, kdy posuzujeme proces na základě eh, posuzování referenční dráhy a potom se pokračuje v té modifikované dráze a nebo se vrátíme. Když funguje tento postupný eh, pokrok, tak musíme jasně stanovit eh, transparentní procesy, role a kompetence proces je tedy velice důležitý, je z části stejně důležitý jako výsledek eh, veškeré hodnotící činnosti. Jednou důležitou otázkou současné i budoucí diskuze je způsob eh, eh, z a dohledatelnosti to se týká také technických prostředků, abychom v určitém okamžiku mohli eh, dohledat odpady v tom důležitém eh, úložišti. Eh, není, není stan, ustálen ještě náhled na to, jak mají vypadat podzemní úložiště z hlediska dohledatelnosti, takže se mění názory Eh, jak by eh, měl být eh, bylo prezentováno to úložiště, ta dohledatelnost je různá, pokud se to týká úložišť ve vrtech a podobně. A někdy to, to přístup není úplně snadný, proto to eh, není možné vytvořit společné řešení pro každého, které bychom mohli prezentovat, ale zratitelnost a dohledatelnost by měla být eh, oblastí, na které eh, máme pracovat. Dále bych chtěl přistoupit k drobné, ale důležité studii, kterou jsme ukončili nedávno. Týká se partnerského přístupu a některé země předkládaly modely partnerství eh, mezi regionem úložištěm a mezi eh, agenturou. Tyto studie nám velice pomohly. Aby toto partnerství mohlo fungovat, je důležité eh, poskytnout určitá práva eh, té, tomu regionu nebo té společnosti. Měli by mít právo eh, veta nebo eh, právo odstoupit v určité době od projektu. takové to partnerství potřebuje také podpůrná opatření města a regiony. Ne Eh, nemají vždy k dispozici technické odborné znalosti, potřebují eh, podporu zvenčí, takže je pro každého jasné, že eh, doplňkové společenské ekonomické přínosy jsou důležité pro rozvoj této oblasti a měly by být součástí tohoto partnerského přístupu. Chtěl bych ještě upozornit na jednu konferenci, která se bude konat v říjnu příštího roku v Japonsku. Mezinárodní konference o geologických úložištích koná se každé čtyři roky a e, hlavní téma vlastně e, e, zahruje pokrok u geologických úložiště je to vytváření důvěry v, tom, v té lokalitě toho úložiště. Souhrnem bych chtěl eh, říci, eh, že se zabýváme eh, proveditelností geologických úložišť technického hlediska jsou, dají se přizpůsobit různým geologickým poměrům Dodaří eh, se nám dosáhnout technické věrohodnosti na základě mezinárodní spolupráce Nyní volíme komplexní přístup při rozhodování na národní, regionální a zejména místní úrovni. Důležitým eh, prvkem přístupu je ta eh, zvratitelnost a dohledatelnost eh, odpadů. Vytváříme systémy zapojení zúčastněných stran z daného regionu, z dané lokality. Velice vám děkuji za pozornost. Äh, Dovolte, abych äh, srdečně poděkoval za äh, úvod do naší diskuze a za informace. A jako druhého bych chtěl vyzvat profesora Tomalského z RVTH v Cáchách, který se bude zabývat specifickou otázkou. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Royal. I will... Děkuji vám, pane předsedo. Já budu rovnou pokračovat. V podstatě budeme mluvit o transmutaci jako o možnosti nakládání s vysoce radioaktivním nukleárním odpadem. Hned ze začátku prosím několik slov o e, výuce, tak jak probíhá v Cáchách a poté už přejdeme k eh, transmutaci jako takové, to znamená eh, politické pozadí v Německu, pokud jde o nakládání s vysoce radioaktivním odpadem, pokud jde o koncepty, které bychom chtěli do naší vzájemné diskuse zavést. Eh, poté budeme hovořit o proveditelnosti konceptu transmutace. Na tom taky v současnosti pracujeme a Eh, také pár slov o porovnání s projektem transmutace v Belgii. Potom, co nás čeká v budoucnosti a závěr. Takže nejprve eh, výuka a výzkum v Cáchách. Já jsem vedoucí institutu pro nukleární, pro cykly nuk, eh, jaderného paliva. Fungujeme od roku 2008 na univerzitě v Cáchách. Zabýváme se vývojem inovativních technologických řešení pro celý palivový cyklus a po jednom a půl roce fungování máme v současnosti zhruba 25 zaměstnanců ve čtyřech e, pracovních jednotkách. Kromě toho je v Cáchách také další institut, Institut pro reaktorovou bezpečnost a technologii, který vede můj kolega profesor Alain. Na co se ve výzkumu zaměřujeme? v podstatě na čtyři témata, která vidíte na snímku. Nejprve dodávky a likvidování jaderného paliva. Tam se zabýváme zejména analýzou bezpečnosti eh, projektů úložišť paliva v Německu. Dále se zabýváme eh, přepravou a charakterizací radioaktivního odpadu, simulacemi a komunikací a public relations. Pokud jde o výuku, funguje u nás eh, magisterský program, který se jmenuje Nuclear Safety Engineering. Získaný titul je Master of Science. Je to prezenční magisterský program, trvající čtyři semestry, to znamená dva roky studia. Eh, v podstatě jsme s ním začali teprve v říjnu letošního roku. Jaký je obsah tohoto programu? Cykly jaderného paliva, provoz a bezpečnost jaderných zařízení, jaderná fyzika a chemie, technologie zpracování a likvidování odpadu, simulace, používáme vysokovýkonové počítače, které máme k dispozici, dále analýza bezpečnosti a nakládání s radioaktivním odpadem a jeho likvidace. Cílem je eh, vyškolit vysoce kvalifikované specia- specialisty na celý cyklus, eh, celý životní cyklus eh, jaderného paliva. Měl bych nejspíš eh, zmínit, že Univerzita v Cáchách ve Westfálsku v roce 2009 by ne, nenabízela žádný program týkající se tématu jádra. Nicméně Eh, jak vidíte, tyto plány se změnily. Bylo to konkrétně v roce 2005 a tím pádem v cáchách pracují i lidé, jako jsem já. Teď tedy samotné téma transmutace. Nejprve, proč bychom se tím vůbec měli zabývat, co to vlastně je. Když se podíváme na, řekněme tomu, čerstvé palivo, vezmeme si jednu tunu uranu tak při obohacení 3,3 eh, procenta, tak tady máme 33 kg uranu 235. Po třech letech v reaktoru nám z nich stále zbývá 8 kg. To je tedy ta, mm, ten objem uranu, který nebyl použit na výrobu energie. No a kromě toho eh, v procesu jaderního, jaderného štěpení nám vzniká plutonium, uran 236 a potom ty menší aktinidy, takzvané to je neptunium, americium a kumrium. A plutonium společně s těmi posledními třemi nuklidy, eh, když už tady mluvíme o eh, odpadu s velmi dlouhým rozpadem, tak mluvíme právě o těchto prvcích. To jsou ty prvky, které jsou e, zodpovědny za to, že se my tady musíme bavit o milionech let, než ten odpad bude e, bezpečný. A my tedy e, se zabýváme možnostmi likvidování těchto nuklidů tak, abychom snížili nároky na technické parametry úložišť Eh, dlouhodobých uložišť jaderného odpadu. Takže tady vidíte na časové ose 100 000 let eh, úroveň toxicity jednotlivých prvků, které jsem zmiňoval. Jak vidíte na pravé straně toho grafu, eh, tři prvky, které vlastně způsobují tu dlouhodobou toxi- toxicitu, je právě plutonium, americium a kulium. Opět, eh, říkám, pokud by bylo možné tyto nuklidy zlikvidovat, tak bychom se dostali pouze na časovou osu nějakých tisíci letech po začátku užívání toho uranu. Eh, jaká je tedy politická situace v Německu, pokud jde o tu eh, konečnou likvidaci jaderného odpadu? podstatě pokud jde s nízkou a střední úrovní radioaktivity, tak e, tam ta situace už byla vyřešena tím, že se vytvořilo uložiště Konrád, které získalo e, certifikace v roce 2002. V současnosti se buduje, bude, e, provoz bude spuštěn zhruba mezi lety 2015 až 2011. Pokud jde o vysoce radioaktivní odpad, který generuje teplo, tak eh, jediné úložiště v Německu je zatím stále předmětem výzkumu. A mluvíme o tom, že provoz by mohl nejdříve začít zhruba v roce 2035, pokud bude dokázána vhodnost té vybrané lokality, to znamená Gor Lébenu. Nicméně tato lokalita, jak si dovedete představit, je velice horké téma z politického hlediska a e, zkrátka uvidíme, e, co přinese budoucnost, jestli budeme pokračovat v Gorlébenu nebo jestli, jestli se objeví nějaké jiné potenciálně vhodné lokality. Ale co můžeme říci v současnosti je, že žádné definitivní likvidační místo pro vysoce radioaktivní odpad v Německu nemáme v současnosti. Podívejme se na e, ty různé strategie nakládání s jaderným odpadem. Doufám, že to na snímku dobře vidíte. Na ose X časová škála až do 10 milionů let a e, rizikový potenciál, který tady představuje situaci, kdyby se neudělalo nic, pouze by se vyhořelé palivo přesunulo do nějakého úložiště. To by byla tedy ta červená křivka. Pokud bychom používali reprocessing a spalovali bychom uran i plutonium, tak platí křivka žlutá. A pokud bychom dělali i partitioning, to znamená reprocessing a transmutaci, to znamená likvidaci těchto čtyř nuklidů, o kterých jsem mluvil, tak platí křivka modrá. To znamená, že by se celkově eh, rizikový potenciál snížil zhruba desetkrát oproti situaci, kdybychom s jaderným odpadem nedělali nic. Jak funguje transmutace? Jak se tedy likvidují ty ehm, částice s dlouhým rozpadem? Tady to vidíme na příkladu plutonia 239. Potřebujeme zkrátka neutrony, které nám ten nuklid rozštěpí. Nicméně, abychom získali neutrony, tak potřebujeme nejdříve protony, to znamená jádra vodíku, musíme je urychlit a musíme nějak zařídit, aby narazili do e, takového malého terčíku, kde nám z, jedno, z každého protonu vznikne zhruba 20 neutronů. A ty pak můžeme použít pro aktivaci štěpení těch čtyř nuklidů o kterých jsem se už zmiňoval. To znamená, produkty toho štěpení, které nám z toho pak vzniknou, budou mít daleko kratší poločas rozpadu, případně e, vůbec nebudou radioaktivní. V současnosti probíhá průzkum možností nasazení transmutace a to konkrétně trošku jinak, než se to dělá ve Francii nebo v Belgii. K tomu se dostanu za chviličku. Máme různé partnery v rámci tohoto projektu, to znamená jednak můj institut v Cáchách, potom výzkumné centrum v Julichu, firmu Siemens a Frankfurtský institut vědy. V podstatě se snažíme eh, zprovoznit experiment pro eh, akcelerovanou eh, transmutaci, ten projekt Agáte, který vidíte. Eh, je to v podstatě to, co už jsem vysvětloval. Potřebujeme akcelerované částice, které budou likvidovat ty nuklidy s dlouhým rozpadem. Pokud, ten, pokud to urychlování, ten akcelerátor do procesu nezakomponujeme, tak ten proces nebude fungovat. Jaké máme cíle? podstatě musíme mm, splňovat podmínky eh, vyřazovacích procedur v Německu. Hledáme přitom podkritický systém. A zároveň provádíme studii proveditelnosti. Zahájili jsme ji v říjnu 2009 a výsledky budeme publikovat v únoru 2011. My to znamená, můj institut a ti ostatní eh, partneři v eh, projektu a já to nebudu rozebírat, protože nemáme čas. Čím se zabýváme? V podstatě se zaměřujeme na eh, jaderná paliva, na použití různých urychlovačů, to znamená, hledáme možnosti vývoje urychlovače, který by byl vhodný pro zařízení tohoto typu. A zkoumáme také možné neutronové zdroje. To znamená, ať už eh, ty spalační eh, terčíky, a nebo i hydraulické pneumatické systémy pro plynem chlazená zařízení. A zkoumáme také výhody takovýchto technických, eh, tak, takovýchto technických jednotek pro likvidování dlouhorozpadových prvků v podstatě se zabýváme na té vyšší úrovni tím, jaký je přínos transmutace pro likvidaci eh, vysoce radioaktivního odpadu. Tak, tady vidíte eh, to, eh, jak to, celé, jak to zařízení celé vypadá. V podstatě ten spalační terčík, tam se vytváří ty neutrony, pak tam vidíte ty jednotlivé palivové články a zvně, zvnějšku opláštění. Jaké různé systémy a mezinárodní koncepty se používají? V zásadě čtyři různé. První z nich se, eh, první z nich je francouzský koncept eh, Astrid, což je eh, sodiem chlazený rychlomnoživý reaktor. Další typ Allegro, který byl vyvinut v České republice, Maďarsku a na Slovensku pak eh, tam vidíte Mira, eh, olovo bismutem chlazený podkritický rychlomnoživý reaktor, který lze rovněž provozovat v režimu ADS, to znamená, je to kritický nebo podkritický systém. A nakonec tady ten systém, který my navrhujeme, systém Agáte, plynem chlazený, zaměřující se zejména na transmutaci. To je ten systém, který už jsem představoval. Pokud porovnáme ty dva poslední systémy, které jste viděli na předchozím snímku, to znamená Agáte a Mira, tak můžeme mluvit o jejich výhodách a nevýhodách. Výhody systému Mirha, to znamená systém, který používá olovo a bismut, je vyšší tepelná kapacita a nižší provozní tlak. Pokud jde o výhody našeho systému, tam můžeme zmínit jednak naší jednodušší zacházení s palivovými prvky, to, že ten plynem chlazený systém je daleko jednodušší než eh, systém chlazený olovem. Procesy dekontaminace jsou u tohoto systému daleko jednodušší. Licenční procesy jsou daleko snazší, vzhledem ke zkušenostem s vysokoteplotními reaktory. Rozložení spalačních terčíků je daleko flexibilnější, Protože když se například podíváte na ten eh, olovem chlazený systém, tak všechny neutrony vznikají na, eh, na, do vzdálenosti zhruba 15 cm, to znamená, máme takový jeden zdroj, ale eh, v tom plynovém systému můžeme používat segmentované terčíky, kde můžeme v podstatě ten zdroj neutronu nastavit tak velký, jak ho potřebujeme. A e, to je velice důležité, zejména pokud se bavíme o e, e, aplikovatelnosti takovýchto zařízení v, v reálných nasazeních. Jaké jsou tedy další kroky? Nejprve nastoupí rozhodovací proces ohledně toho, zda se Německo bude projektu Mirha vůbec účastnit. Poté teprve se budeme bavit o možném vývoji projektu Agáte a bude, poté bude zahájen rozhodovací proces, pokud se rozhodne, zda partitioning a transmutace bude do procesu likvidace dlouho, eh, dlouho jaderných paliv zahrnuta. Závěr. Eh, partitioning a transmutace, pokud budou uznány proveditelnými, významným způsobem přispívají k likvidaci dlouhorozpadových vysoce radioaktivních materiálů. Subkritický urychlovací systém je vhodný systém pro likvidaci takovýchto odpadů Studie proveditelnosti projektu Agáte zcela jasně určí technické, technické údaje e, a nároky na vybudování takový, takovéhoto systému. Za účelem vybudování toho systému bude potřeba provádět další výzkum a technologické, e, te, technologický vývoj. V podstatě nám bude trvat ještě dalších 20 let, než se nám podaří prokázat výsledky takovýchto systémů. A kromě systému MENHA by systém Agáte mohl být velice užitečný systém pro likvidaci dlouhorozporových radioaktivních materiálů. Děkuji vám moc krát za pozornost. Eh, darf mich ganz herzlich bedanken. Dovolte, abych vám velice srdečně poděkoval za ty zajímavé informace a za chvíli dovršíme první kolo našeho panelu. Eh, bude hovořit doktor Apple o geologických otázkách. Předávám mu slovo, prosím. Ano, děkuji, pane Royle. Byl jsem požádán, abych řekl několik slov o e, vhodnosti e, lokalit jako možná konečná e, geologická úložiště, o různých technologiích a o výběrových řízeních lokalit z pohledu veřejnosti. Je zcela jasné, že tyto aspekty se obsahově opírají o základní obsah směrnice, respektive jejího návrhu. Dotknu se pouze tří bodů a e, později o tom ještě budu hovořit. Jsou to ty maximální standardy bezpečnosti, které chceme zavést jako bezpečnostní úroveň. Je to otázka transparentnosti rozhodovacích procesů v této oblasti a otázka účasti veřejnosti či zainteresovaných stran na rozhodování. Když z tohoto výčtu vyplývá, že poměr mezi bezpečnostně technických aspektů a nebezpečnostních aspektů, jako jsou sociální aspekty, eh, mají nesmírný význam. Budu o tom hovořit na základě eh, těchto eh, hesel a přitom budu hovořit poměrně obecně, prostě proto, že geologické poměry v členských státech Evropské unie jsou samozřejmě rozdílné. Je třeba hledat specifická řešení a samozřejmě i kultura rozhodování v členských státech se liší, e, co se týče právního základu i politických rámcových podmínek. E, nemůžeme k tomu přistupovat jednotně. Jde tedy o to, aby daná země si pro sebe eh, nalezla to vhodné řešení. Chtěl bych připomenout eh, velice eh, stručně, proč se v dnešní době hledá cesta konečného úložiště geologickou cestou, tak je to dáno tím, že to může být spjato se značnými výhodami protože ta vzdálenost mezi biosférou a likvidovaným odpadem na základě daných geologických poměrech a možnost, eh, aby se vytvářely geologické bariéry, a nebo aby jsme eh, zabránili jejich průniku využitím vody a plynu, E, ty geologické bariéry, které mají vytvořit tu bezpečnost, e, jsou pasivním systémem. Není tu zapotřebí žádné sledování, kontrola ani e, oprava, což je případ od případu ale různé. Doposud pozorování Ehm, máme k dispozici z eh, krátké doby, ale je tu příležitost, že dlouhodobá funkce a stabilita bezpečnostních eh, vlastností eh, v konkrétní lokalitě na základě pozorování přírody. To vše se dá definovat. Dříve se to bylo eh, levné řešení ukládat odpady eh, v hlubokých eh, geologických útvarech. To dnes již tolik neplatí. Velice záhy to ale vedlo k zaměření na tento typ úložiště od začátku, ale bylo jasné, že s touto cestou nejsou zpěty pouze dobré vlastnosti, ale že to má i určité nevýhody. Z části souvisí s tou eh, dlouhou dobou ukládání eh, dále eh, u těch vysoce radioaktivních eh, odpadů vycházíme asi tak z milionu let a slyšeli jsme, že toto období může být ještě delší, pokud eh, se nenajde nějaká možnost, jak toto období zkrátit. Jsou s tím zpěty nevýhody, že není možné zaručit dohled eh, na dlouhou dobu nad těmito lokalitami. Dále údržba a oprava také nemůže být zajištěna zajištěna likvidace vyhořelých palivových článků nebo eh, přepracovaných odpadů eh, není možné tedy trvale udržitelně zajistit. Problém je tedy to dlouhé období a komplexní systém. Problémem je tedy správně prokázat eh, tu spolehlivost. To se striktně matematicky nebo vědecky prokázat nedá, protože nemůžeme komplexně chápat všechny procesy, dát dohromady veškeré potřebné informace. Je tu stále ještě špetka nejistoty, kterou se snažíme eliminovat. Konec konců to znamená, že když učiníme nějaké nesprávné rozhodnutí a když eh, to eh, eh, zjistíme, že se jeho důsledky nedají úplně odstranit. A to vede k tomu, že lidé, kteří se zabývají likvidací radioaktivních odpadů profesionálně, usilují, vážně usilují o eliminaci eliminaci veškerých nejistých prvků a hledají cestu k robustnímu systému, kdy bude eh, možné eh, nalézt eh, snadší přístup, ale veřejnost k tomu přistupovala již dříve problematicky, takže bylo nutné sledovat jiné přístupy hledání řešení, zejména když se to týkalo lokalit v blízkosti a takže lidé volali o jiných přístupech k řešení. E, e, například je to e, kombinace úložiště a vednutí těchto odpadů. Jistě je to rozdíl mezi přáním tyto odpady nebo alespoň část odpadů e, zase výjmout z tohoto systému a přátí je ukládat natrvalo. Zkušenosti, které jsme učinili, vedly k určitému stavu diskuze mezi techniky, odborníky na bezpečnost i veřejností. V 50. a 60. letech vedla strategie k tomu, že konečné úložiště vysoce radioaktivních odpadů bylo nejdůležitější strategií. Koncem let 70. v 80. letech minulého století eh, byly vytvářeny v různých zemích eh, programy eh, a to v těch lokalitách, kterých se to týkalo, vedlo k nespokojenosti a to opět protaho, vedlo k průtahům při realizaci programů, eventuálně byly tyto programy přerušeny. Vedlo to také k tomu, že odpovědné instituce se musely zabývat argumenty a obavami lidí v dané lokalitě, kteří zastávali jiný názor a to všechno se zohledňovalo v diskuzi, kdy se jednalo o potřebách a pochybnostech, obavách jednotlivých osob, skupin obyvatelstva žijících v okolí. A tak se mnohem eh, více objevovaly etické argumenty v diskuzi oproti minulosti, zejména potom v 80. letech eh, tyto debaty pokračovaly a od té doby eh, střed sociálních a etických aspektů likvidace odpadů je hlavní součástí veškerých diskuzí na toto téma. Dnes už se o tom nediskutuje eh, aniž by se eh, nehovořilo o tématech, jako je transparentnost, participace, spravedlnost, re- kalkulovatelnost a dohledatelnost. Dříve eh, se takovéto postupy podle představ institucí eh, realizovali a snažili se reagovat na eh, obavy obyvatelstva. Jejich stav je různý, ale zejména od roku 2000 se mezinárodní instituce, také jsme před chvílí již o tom něco slyšeli, začaly zabývat touto otázkou. Rád bych se zmínil o několika projektech výzkumu Evropské komise. Jedním z nich byl e, program COVAM, který probíhal ve třech fázích v letech 2000 až 2009. COVAM je akronym z Community Waste Management a e, snažil se respektovat e, zájmy místního obyvatelstva. Chtěl bych říci, že hlavním problémem při těchto diskusích diskusích je skutečnost, že v rané fázi, eh, kdy se diskutuje o stanovení strategie, eh, místní zainteresované strany nebo eh, místní obyvatelstvo se tím ještě necítí dotčeno té diskuzi se účastní spíše náhodně v podobě jednotlivců nebo se skupení. A když se blíží rozhodnutí, když se blíží ta možnost v blízkosti jejich bydliště, bude vybudována taková lokalita, eh, tak to teprve zbudí jejich pozornost. Z vývoje tedy vyplývá, z historického vývoje eh, vyplývá určitý stav diskuze. A projevuje se ve vyjádření jednotlivých seskupení nebo obyvatelstva. Tady máme výsledek dotazování z roku 2001, kdy jsme se zajímali o očekávání obyvatelstva v souvislosti s konečným ukládáním vysoce radioaktivních odpadů. A tady vidíte, že e, naléhavost řešení e, je pro obyvatelstvo nesmírně důležitým problémem celkově důležitý nebo velice důležitý, tak odpovědělo 76% dotazovaných. Na druhé straně, když se zeptáme stejných osob, jak to vypadá s realizací konečného úložiště v tvém regionu, tak potom 80% řekne ne, u nás ne. A e, právě tento rozpor. Na jedné straně lidé akceptují tuto nutnost, ale na druhé straně nechtějí mít uložiště ve své blízkosti, tedy zjednodušeně řečeno, kdo by si to e, přál. Tady je tedy e, toto rozpětí a otázka, kterou se musíme zabývat opravdu intenzivně. I dnes v roce 2010 nalezáme ve výsledcích Eh, veřejn, průzkumu veřejného mínění určité preference. Je tu snaha ochránit budoucí generace před škodlivým radiačním zářením, to říká přes 80%, eh, přes 60% požaduje eh, transparentnost při výběrovém řízení, dále je tu požadavek eh, aktivního zapojení do procesu rozhodování, ale pouze 36 či 37% říká že si přeje geologické konečné úložiště a to je ten druhý rozpor, který před námi stojí. Biologické konečné úložiště naráží na odpor těch, kterých se to dotýká, protože eh, nevládní nebo neziskové organizace se k tomu vyjadřují podle svého zaměření. Tady to je takový seznam přání, který jsme vypracovali v souvislosti s projektem Kovan o které jsem již hovořil. Rád bych se dotkl několika málo aspektů kde be comprehensive, tedy komplexní přístup z hlediska eh, techniky a bezpečnosti. Je třeba u takovéhoto postupu myslet na všechno, ale i na sociální prvky a je třeba eh, všechny, kteří mají o to zájem do procesu zapojit. Je třeba se postarat o rozsáhlou účast a zajistit eh, vliv těch účastníků to e, jsou představy a přání, e, e, které vyjádřily zainteresované strany. A pan Riot před chvílí již hovořil o jednom aspektu práva VETA jako možnost zapojení veřejnosti do tohoto řízení. Jaké to má dopady na výběr lokality? V dnešní době už nejde bezpodmínečně. V diskuzi o konečném uložišti o to, ale je dobré předložit eh, eh, bezpečnostní doklad, důkazy. Je třeba také respektovat etické a sociální aspekty a všechny osoby, všechny zainteresované strany, zástupce veřejnosti je třeba do toho zapojit. Chtěl bych říci, že v raných fázích je to obtížné, protože místní obyvatelstvo se cítí dotčeno problémem později. Potřebujeme určitá pravidla a také uznání, aby ten region, který opravdu potom získá to konečné úložiště, Eh, eh, je třeba jejich přínos také ocenit a tento přínos eh, nelze jenom kompenzovat, ale musíme tedy usilovat o regionální rozvoj v této souvislosti. Závěrem bych chtěl učinit určité zhnutí. Co tedy z těch rozporuplných zájmů a názorů, které jsem se snažil ukázat, eh, samozřejmě chceme nalézt co nejlepší a nejbezpečnější řešení, k čemu všemu to můžeme může vést, jak dáme dohromady technické i netechnické aspekty je e, metodicky nesmírně složité provést takovéto zhnutí. To znamená, že na tom budeme muset v budoucnu ještě pracovat. Proč tomu tak je? Protože neexistuje žádná nadřazená ušitková hodnota vyplývající ze všech těchto aspektů, e, která by hovořila pro určitou lokalitu. Rozhodně nemůžeme říci užitková hodnota, tedy znamenko plus e, v oblasti bezpečnosti, Eh, se může eh, negativně vyrovnat zase v jiné oblasti. Potřebujeme eh, všechny oblasti, jinak nedospějeme k rozhodnutí. Podle mého jediný přístup, který vede k cíli, je takový, který v podstatě vychází z toho safety first, tedy v prvé řadě bezpečnost. Jenom na základě tohoto principu se podaří lidi z doby na základě dobrých, tedy bezpečnostních argumentů přesvědčit k tomu, aby akceptovali, možná sice ne rádi, ale lokalitu úložiště ve, ve blízkosti. Snad to bude snazší je přesvědčit, když ten eh, proces, který vedl k eh, výběru lokality, eh, vyhovuje všem sociálním aspektům. Tato zásada bezpečnost v prvé řadě eh, vychází z toho, že pokud jsou ještě rozdíly mezi jednotlivými alternativami eh, bezpečnosti, eh, stojí za to o tom hovořit. Až když zmizí tyto rozdíly, potom je třeba do procesu zařadit jiné argumenty. Tímto závěrečným slovem bych rád ukončil svou přednášku. Doufám, eh, že u vás nevyvolala pocit bezradnosti. Tady jsou určité přístupy u tohoto projektu Kovan. Jsme v uplynulých třech letech vyvíjeli postupy a byly aplikovány v členských státech, které se zúčastnily tohoto projektu, nejenom aby se podařilo lidi přesvědčit, ale aby se zahájily rozhodovací procesy, které eh, budou vyhovovat konkrétním a i obecným požadavkům a umožní dospět eh, k řešení. Děkuji vám za pozornost. i vám bych chtěl velice srdečně, srdečně poděkovat. E, tím jsme ukončili první informativní blok. Milé kolegyně, milí kolegové, nyní máte možnost e, si zorganizovat přístup k dalším informacím tím, že položíte otázky. Pan Kalas je první. Byl bych vděčný, kdybyste se snažili formulovat konkrétně otázky, o to konkrétnější budou odpovědi. Pan Kalas, prosím. Děkuji. Také bych chtěl poděkovat členům panelu, kteří nám dali možnost vyslechnout velmi užitečné a zajímavé informace, které souvisejí s naší prací v parlamentu. Chci se zeptat na následující, pane předsedo. I tom, eh, tom nejoptimističtějším scénářem, když eh, bereme v úvahu to, co říkal pán Tomauské, a hovoříme o radiaci, která skutečně bude trvat eh, statisíce milion let a pan Apple vlastně zmínil geologické ukládání, což je směs vědy a také bere v úvahu potřeby společnosti a to je pro nás eh, zdrojem zájmu a obav. A s našimi dnešními informacemi se zdá, že pokud bude pokračovat eh, stejné tempo vývoje jako dnes, ve světě, kde bude žít 8 miliard lidí v roce 2025 a kdy se velmi rychle rozvíjí oblasti Chomoří a Asie a dojde k nárůstu spotřeby elektřiny, tak energetické potřeby lidstva, a když vezmeme v úvahu také zatím zárodečnou fázi alternativních zdrojů energie, tak jaderná energie bude řešením. A je to současně také posuzováno s velkými výhradami. Je na jednu energii pohlíženo s velkými obavami a nejistotou. A když se podíváme na na to, že, des, že alternativní z energie v současnosti pokryje pouze 10 až 12 našich potřeb. A Bill Gates předložil návrhy na financování dalších možností alternativních zdrojů energie. Jak se k tomu chcete vyjádřit, tedy jak se díváte na možnosti alternativních zdrojů energie s tím, že existuje energie, existují zde možnosti a existují současně, současně existuje určitý stav vývoje u těch alternativních zdrojů energie. Zejména se to týká Severní Ameriky, Evropy. Jaké jsou tedy možnosti? To jsou důležité věci, které třeba vzít v úvahu, pan Hans. Äh, Mám otázku na pana Tomalského, respektive dvě otázky. v jakém vývojovém stádiu jsou vlastně tyto reaktory pro partition nebo transmutation a ve kterých zemích jsou. Například eh, nevím, že by Mora v Belgii se dostala trochu dále, jak je to drahé. Mira se dostala dále, jak je to drahé, kdo takovéto projekty financuje. A ty země, které využívají jadernou sílu, do jaké míry je tu transmutace již součástí strategie likvidace odpadů. A potom bych měla otázky na pana eh, Riote a pana Apla. A týkají se eh, ustanovení, které se objevuje také ve směrnici, kterou navrhuje pan Oettinger. A to, že je několik zemí, v nichž se dosáhlo konsensu o tom, že geologické ukládání v hloubkách je nejlepším řešením. Ráda bych věděla, jaká je kvalita dosaženého konsensu kdo vytvořil s kým tento konsensus. A obsahuje to také to, co jste říkal vy, pane Riote, obsahuje i tu sociální licenci projektu eh, geologického ukládání v hloubkách, anebo je to konsensus, který byl dosažen mimo společenský souhlas a potom bych ráda věděla, Eh, pane Riote a pane Able, v kterých zemích podle vašeho názoru je eh, vhodné toto eh, řešení geologického ukládání v hloubkách pro vysoký radioaktivní odpad, které země jsou už dále, které se blíží realizace takovéhoto projektu a potom jaké je přerušení tohoto procesu a k tomu velkému tématu, o kterém hovořil také pan Apple, že například v Německu, protože bylo rozhodnuto eh, o vyzvednutí radioaktivního odpadu z úložiště v Asen, jak je to tedy eh, s tou dohledatelností odpadu. Velice vám děkuji a já bych snad mohl také doplnit svou otázku, protože to navazuje na pana Tomauské k té otázce, která zazněla, jaký je stav věcí a já bych to chtěl dále rozvést, protože je to zajímavá alternativa či doplnění. Pane profesore Tomauské, jaký je eventuální časový scénář? Eh, jak se bude tento projekt dále pohybovat, kdy je možné čeho dosáhnout. To by bylo důležité eh, v souvislosti s další otázkou. Dále se o slovo kolegyně Hercog. Děkuji, pane předsedo, děkuji za uspořádání tohoto slyšení. Já myslím, že přichází v pravou chvíli. Několik otázek. Za prvé, otázka na pana Tomauske. Chci se nejdříve zeptat. Všechny projekty, které jste zmínil, jsou součástí seznamu S3 a co se týče časového plánu, kdy se objeví výsledky, to je klíčové. A z hlediska EP jsme několikrát řekli, že ten seznam SF3 se musí posunout. Není možné na tento seznam zařazovat stále nové projekty. A zdá se, že ta realizační fáze se neustále zpomaluje. A je potřeba se dívat na výhled za deset let. Obecná otázka pro řečníky. Když hovoříme o řešení odpadu vysoce radioaktivního a zásadní otázkou je, že vlastně zda každý členský stát k tomu bude přistupovat individuálně, anebo to budeme řešit tak, že bude vlastně méně uložišť, než je členských států, které využívají jadernou energii a které řeší tyto otázky. Tedy potřebujeme, co si myslíte, jaké by bylo optimální číslo, optimální počet uložišť v Evropě? Protože to je klíčové pro rozhodovací proces. Energetika je součástí rozhodnutí v členských státech a pokud jich tedy má být méně než je členských států, které využívají jenom energii, tak je třeba o tom rozhodnout. A to je otázka pro třetího řečníka. Je skvělé se zabývat výzkumem na místní, na a mezinárodní úrovni, ale jakmile se posuneme na úroveň mezi členskými státy, tak eh, ty rozhodovací procesy musí být eh, upraveny. A je třeba se také zabývat eh, stupněm přijímání veřejností. A to jsou hlavní témata, která budeme řešit v rámci i příslušné směrnice. Pan kolega Březina. Jednoduchou otázku. I have a... Paní Rebecca Harms. Lze se na základě eh, těchto eh, výzkumů eh, lze odhadnout, jak, jaké budou náklady na třeba zpracování jedné tuny vyhořelého paliva Eh, transmutaci tak, aby eh, byly přeměněny ty nejaktivnější eh, prvky. Je možné na tomto základě provádět ekonomický odhad toho, jak, jakou částí finanční zatíží zpracování tohoto paliva cenu třeba produkované elektrické energie. Existují takové odhady? Danke, Frau. Děkuji, paní Jordan Sisli. Hvala lepa, eh, předsednik, in hvala za zelo Děkuji, pane předsedo. Děkuji za velmi zajímavé prezentace. Jsem přesvědčena, že obecně v Evropě i ve světě čelíme paradoxu, co se týče hlavních výzev, jako jsou klimatické změny, společenské systémy. A to platí také pro jadernou energetiku a řešení otázky jaderného odpadu. Lidé přesně vidí, co je třeba udělat. A lidé to vyžadují od vlád, ale současně věří, že se tak nestane. Takže se podívejme na to, co se děje u elektřiny. Nakupujeme náročné stroje, přetápíme naše domácnosti, všechno necháme puštěné, světla a přístroje a vyžadujeme rozhodné kroky od politiků současně. A to je paradox, s kterým se musíme jednoznačně vyrovnat. Jak eh, akademické prostředí, tak politici by měli začít eh, vážně hovořit o těchto otázkách. Nemůžeme pouze nemůžeme hovořit tak, jak si přejí lidé. Musíme zajistit, aby se lidé na ty věci začali dívat eh, přímo. A musíme také uvažovat o tom, jak rozhodovací procesy u těchto důležitých otázek budou inkluzivnější, zapojí více veřejnost, jaké normy budou upravovat eh, výrobu elektřiny a také odstavování jaderných elektráren a řešení jaderného odpadu. To je vlastně podobné vyjádření předřečníků. Chci vědět více o transmutaci. Kdy tyto postupy budou běžně dostupné? A jaké jsou hlavní překážky? Peníze, dostatek vědomostí, úroveň poznání, něco jiného. Pan Tomalské také zmínil, že je třeba ještě 20 let. Musíme zajistit, aby se to stalo dříve. Musíme vyřešit eh, vysoce radioaktivní odpad dříve. Pokud to bude vyžadovat ještě 20 let investic a výzkumu, tak si musíme položit otázku, kdo bude investorem, kdo to zaplatí. Soukromý sektor to neudělá, protože vysoce radioaktivní odpad je potřeba někam uložit a to bude velká zátěž pro veřejné rozpočty. Takže já bych uvítala otázku. A otázka Rebeky Harms mě k tomu taky nabádá. Transmutace nám umožňuje řešit jaderný odpad podobně, jako řešíme další typy odpadu. Je to forma recyklace. A třetí otázka jaká je situace u zemí, kde nejsou ideologické podmínky pro geologické ukládání, které nejsou geologické podmínky pro geologické ukládání. Podobné podmínky jsou v některých středoevropských zemích. Všechno bylo v pořádku, když se o tom jednalo, ale když byla položena otázka, kde by mělo to úložiště být, tak se všechno zastavilo. A komentář spíše než otázka na závěr. Pane Aple, vy jste zmínil bezpečnost na prvním místě, s tím naprosto souhlasím. Nejen co se týče ukládání odpadu, ale také pokud je o provoz jaderných elektráren. Ale nemyslíte si, že v současnosti postupujeme jinak, když se vezme v úvahu významná úloha společenské přijatelnosti, když se rozhoduje o těchto provozech. Společenská přijatelnost by měla být na prvním místě a jenom to, co je společensky přijatelné, může být realizováno. Když se podíváme na společenskou přijatelnost, a to je můj pocit, expertní názory nejsou tak vyvážné, jak by měly být. Děkuji. Já bych chtěl požádat, abychom se pokusili o odpovědi a pokud dovolíte, začneme od konce. Nejprve bude odpovídat doktor Apel, potom pan Riote a transmutaci se budeme věnovat separátně. Pane doktore, já nejprve zareaguji na otázky paní Harmsové. První otázka se týkala toho, v kterých zemích se podařilo dosáhnout konsensu ohledně konečného ukládání odpadů. Závisí to samozřejmě na tom, koho se zeptáte. Obecně bychom snad mohli říci, že konečné úložiště nebo e, jeho určitá modifikace se setkává s větším souhlasem, protože je e, těžké těžko s, konstatovat konsensus, protože lidé se takto nevyjadřují. Buď eh, se vyhnou protestu, nebo se eh, vyjadřují souhlasně, ale největší souhlas je tam, eh, kde lidé souhlasí s výběrovým řízením, kde to eh, výběrové eh, řízení je podporováno a lidé mají pocit, že eh, bylo popřáno sluchu jejich obavám. Takže je to takový konsensus ohledně strategie a na druhé straně ohledně výběrového řízení. Platí to zejména pro ty, kteří se těmito otázkami eh, nezabývají profesně, kteří se k tomu vyjadřují v případě dotazování nebo když se z jiných důvodů zúčastní diskuze. To je velice těžké, nedovedu říci, kde bylo dosaženo největšího konsensu. Možná to naznačuje odpověď eh, eh, na tu otázku, v kterých zemích se dosáhlo největšího pokroku. Nejlépe to naznačuje odpověď na otázku, v které fázi to řízení se nacházejí, ale my jsme v Německu již velice daleko. Pan Tomaske právem naznačil, že se to točí kolem otázky, zda to ukládání zůstane nebo ne. Takže e, formální pokrok v tom řízení nemá příliš vypovídací schopnost. Jak se e, pokročilo v jednotlivých etapách, e, to také příliš neříká. Zvolený postup Eh, ani strategie. Podle mého názoru eh, je velice daleko USA, ale ty bych vynechal, protože tam zvolili jiný postup než v Evropě. Já se domnívám, že švýcarský eh, model v případě vyhořelých palivových článků a vysoce radioaktivního odpadu má nejlepší vyhlídky. Tam se trápili s obdobnými problémy, jak jsem o nich hovořil v 80. a 90. letech letech pro nedostatek souhlasu obyvatelstva eh, a eh, v eh, Švýcarsku jsou to kantony a jejich zástupci, kteří dávají formální souhlas. Proto příslušné politické vedení nebo někdejší ministr který rozpoutal v 90. letech širokou veřejnou debatu na otázku likvidace vysoce radioaktivních odpadů na národní úrovni. Nepodařilo se nalézt eh, řešení a konsensus. Potom vytvořil expertní skupinu, jak se v takovýchto případech zpravidla postupuje a tato skupina měla zcela jasný úkol postarat se o to, aby z hlediska bezpečnosti všechny cíle, které eh, je třeba sledovat eh, i ve Švýcarsku s ukládáním v geologických útvarech, ale obavy obyvatelstva, které se k tomu vyjadřovalo, byly také zohleděny. Na tomto základě byl vypracován eh, návrh, který se stal eh, součástí platného zákona a na základě toho zákona eh, se potom startovalo výběrové řízení, které uzavřelo první etapu z plánovaných tří etap. A už jenom tento proces diskuze na všech úrovních a zapojení všech eh, lidí, kteří si to přáli i na úrovni sousedních zemí, eh, mi dodává důvěru. Nejistotu, ale důvěru, že bude možné eh, relativně rychle v úvozovkách dospět k řešení. A obdobně by bylo možné, že proces ve Skandinávii, který již byl zahájen ve Švédsku a Finsku, dospěje k pozitivnímu zakončení právo VETA, zejména ve Švédsku, protože to je právní specifikum, které jinde neexistuje. Ve Švýcarsku existovalo právo VETA, nyní tam již neexistuje. Je to tedy dlouhý proces eh, zapojení obyvatelstva, zejména eh, v Švédsku. To se tedy nepodařilo odstranit veškeré překážky a odpor, ale podařilo se vytvořit určité formy eh, komunikace, které naznačují, že proces bude ukončen. Dále dohledatelnost a vyzvednutí odpadů už jsem si poznamenal, ale už si nepamatuji tu konkrétní souvislost. Um, the, um... Otázka zněla takto. Jak eh, se k tomu v současnosti přistupuje? Postupy, politické plány, konečného ukládání, jak e, reagují e, na tyto nové argumenty, dohledatelnost a vyzvednutí odpadu právě vzhledem k tomu, že spolkové ministerstvo v Německu nařídilo přeskum a přípravu vyzvednutí 120 tisíc e, sudů s atomovým odpadem e, v uložišti ASE. Případ ASE byl samozřejmě podmětem k rozsáhlým diskuzím a i úvahám tímto směrem. Můžeme vycházet z toho, že nové požadavky na bezpečnost e, s tím v Německu souvisí, odráží se to v požadavku, aby byla umožněna manipulace po dobu 500 let s nádobami obsahujícími radioaktivní odpad. Ale ty přístupy jsou opravdu velice různé. Ve Švýcarsku byla zvolena kombinace, nebo musím ještě předeslat, tam je úsilí o zajištění eh, vyzvednutí v určit, na určité období nebo neurčité, ale nenatrvalo, protože cílový konflikt mezi těmi dobrými argumenty, tedy eh, bezpečností konečného ukládání a obcemi mít eh, jednoduchý přístup k tomu odpadu a eh, mít možnost ho snadno vyzvednout. To stroskotá, protože mi nikdo nezaručí, že to bude možné v té společnosti zajistit. To jen tak nepůjde. Ve Švýcarsku se rozhodli pro cestu, která zapojuje do procesu eh, veřejnost a říká, kdy teda bude konec. Dlouho jsme čekali s touto možností vyzvednutí a potom se to ukončí a potom, jak eh, má konečné úložiště eh, bezpečně fungovat. Jak se vybaví e, toto úložiště? E, vybaví se reprezentativním malým e, množstvím, které se bude monitorovat a z toho se vyvodí dopad na celý systém. Tento proces nebyl ještě kompletně naplánován, ale je to eh, směr úvah. Další eh, variantu sledují ve Skandinávii. Nejprve eh, chtějí vytvořit demonstrační ukládací zařízení, a tímto způsobem doufají, že se podaří prokázat, jak to již naznačil pan Riote, že v určitých systémech je v každém případě možnost odpady opět vyzvednout a chtějí to tedy eh, dokázat. Takovýto střed má stejné označení, možnost vyzvednutí odpadu nebo podobně, ale ty zvolené přístupy z technického i společensko-politického hlediska, jak se k tomu dostaneme, jak tento stav ukončíme, to se velice liší a e, myslím, že to ještě nedozrálo do valného stádia. Paní Herzog dále položila otázku, zda všechny i malé země by měly hledat pro sebe řešení eh, pro odpady vyprodukované na jejich území, vysoce radioaktivní odpady, nebo je možné hledat společná řešení. Já se především zabývám otázkami bezpečnosti. A pro společenskou únosnost zvolené lokality, to je možné, je jenom možné nalézt řešení s ním, že budou všichni souhlasit aby se všichni postavili za to eh, bezpečnostně technické řešení. Je to obtížná situace, je těžké vysvětlovat, že malá země, která vyrábí elektřinu v takovémto zařízení a produkuje odpady, protože tato země nemá dobré příležitosti v důsledku přírodních poměrů je likvidovat ve své vlastní zemi, že je musí z bezpečnostních důvodů eh, likvidovat jinde. To se nedá tedy eh, nadno eh, komunikovat, proto tedy to řešení, které jsem naznačoval. Paní Jordán upozorňovala také na konflikt, nebo jak to označíme, mezi e, společenskou přijatelností a technickými požadavky. Já jsem se snažil e, vyhnout tomu pojmu společenská e, přijatelnost. Techni- upozorňoval jsem na technické aspekty, ale ty se zatím skrývají. Já samozřejmě nemám konečně platné a obecné řešení, které by se mohlo upravit na evropské úrovni protože to příliš závisí na specifických podmínkách v jednotlivých zemích, ale musí podle mého názoru platit ta zásada bezpečnost na prvním místě. To musí mít nadřazený význam, protože jinak nemůžeme eh, nikoho přimět k něčemu, aby eh, něco akceptoval nebo aby se k tomu nevyjadřoval. A dále eh, jsou důležité a specifické poměry v jednotlivých zemích. Pane Riote, děkuji. Snad eh, bych mohl stručně a v celku říci, že pan Apple se již dotkl všech těch bodů, na které se v mezinárodním hledisku díváme na NEA, když položíme tuto otázku na tomto fóru, kde je konsensus, tak odpověď by asi obecně zazněla ve Švédsku. Co se týče geologického ukládání v holoubkách, tak v Německu, jistě ve Švýcarsku a po rozsáhlém procesu také v Kanadě. Kanada vláda svůj program konečného ukládání odpadu orientovala před třemi, čtyřmi lety nově. A nový charakter tohoto programu e, zahrnuje e, konzultace s e, kanadskou veřejností po dobu dvou let a tak se jim podařilo něčeho dosáhnout, co bychom mohli označit jako konsensus, když stoprocentně to koncensus není. E, dále z pohledu NEA Švédsko, Finsko, Francie e, ohledně pokroku, když pokrok chápeme e, na ose času a také pravděpodobné úspěšnosti realizovaných procesů Švédsko, Finsko vycházejí z toho, že to uvedou do provozu v nejbližším desetiletí a e, v, ve Francii a dalších zemích později. Co se týče retrievability, tedy možnosti vyzvednout e, a zvrátit ten proces, tak e, v mnoha zemích je to stanoveno již v zákoně a je také upřesněno, která opatření budou zapotřebí, tak to je ještě otevřená otázka. To je v jednotlivých případech řešeno konkrétně. Například ve Francii se volá po možnosti vyzvednutí. Je to definováno v e, zákoně o ukládání, ale 2013 se má zahájit veřejná debata a potom zda bude existovat legislativní úprava pro francouzský systém konečného ukládání odpadu. Dále k otázce regionální úrovně nebo regionálních eh, systémů konečného ukládání. Na to se dá těžko odpovědět. Pan Apple o tom hovořil. Eh, to se umocňuje Eh, problémy, že je třeba získat souhlas, zajistit transparentnost eh, a technické aspekty, proto eh, se na to vždy více bude útočit, až budou realizovány konečné projekty, až se budeme moci o ně opřít, které tedy budou akceptovatelné. Co se týče zemí, které nemají příliš mnoho jaderných elektráren, nevyrábějí příliš mnoho elektřiny z jaderných elektráren, například Finsko. Finové se zřejmě domnívají, že s těmi čtyřmi eh, eh, reaktory, které mají v provozu ten pátý, se staví. Jistě stojí za to vybudovat konečné úložiště a geologické takže e, geologické poměry o tom budou rozhodovat. A ještě upoz, jedno upozornění. Švýcarsko je stále ještě e, vstřícné pro regionální řešení konečných úložišť. E, pokud budou úspěšné, budou pokračovat vlastním programu bezpečnost, společenská přijatelnost. To je zcela jasné, co řekl pan Apple v bezpečnost na prvém místě, to slyšíme všude. A když budeme uvažovat o extrémních časech, tak potom není možné exaktně odpovědět na tuto otázku, jak to bude bezpečné za 100 tisíc let. A dosáhneme tedy bezpečnostní úrovně, která bude akceptovatelná. A to zvažování se objevuje tedy v těch společenských otázkách. Možná ještě jednu stručnou připomínku e, k dotazu pana Kalase, co se týče alternativních energií a podobně. Domnívám se, že je velice důležité, abychom se podívali na celý komplex nejrůznějších eh, typů výroby energie. A na základě diskuzi o eh, společenské přijatelnosti byla otázka konečného ukládání také v centru pozornosti a v některých zemích se vytváří dostatečné rezervy pro odstavení e, jaderných zařízení i pro konečná úložiště. Potom pan profesor Tomauske. Prosím ještě o informace e, k otázkám, které zde zazněly. Ano, děkuji co se týče otázky transmutace, v jaké fázi se nacházíme, jak dlouho to ještě bude trvat a co to celé bude stát a kdo by to měl financovat, tedy po pořadě nejprve rozlišujeme mezi eh, přepracováním, tomu se říká partitioning, mezi části transmutace, což je fyzikální proces, nejprve k té části přepracování. Eh, Tady je důležitý princip, že plutonium a aktinidy americia pluto a dalších e, působí a e, je tu minimální e, riziko proliferace. Tento proces byl vyvinut a nyní jde o další e, stupeň, abychom přešli z laboratorního měřítka k technické aplikaci. E, nejdále pokročili francouzi podle e, mého posouzení a tam mají v úmyslu alespoň v veličinách kilogramů, eh, že je budou vyrábět pro využití ve velkém měřítku. Budeme jistě potřebovat delší období a to bude asi do horizont po roce 2015, 2015 až 2020. Co se týče eh, fáze transmutace, jde nejprve o otázku fyzické, eh, fyzikálního procesu, ten chápeme, ale ještě bude zapotřebí celá řada dalších prací. Musíme zjistit celé celou řadu dalších věcí, abychom mohli provozovat ten reaktor. Týká se to například otázku, jak působí rychlé e, e, neurony na e, eh, aktinidy. Tady nám chybí ještě celá řada údajů, které musíme získat. E, podstatu procesu jsme pochopili. Dále jde o otázku, jak přejdeme od etablované technologie e, na postupné e, spalování minoru aktinidů a tento proces je utvářen tak, že začneme bezprostředně s minory aktinidy, použijeme palivo, které již známe je to eh, eh, uran a plutonium, smíšené palivo a potom eh, podle získaných zkušeností postupně vytvoříme palivový článek. Jedna čtvrtina reaktoru bude mít ty minoren aktinidy, ale to je mnohem delší fáze. Co již existuje, tedy pochopení toho fyzikálního procesu na úrovni nulová energetické zařízení. Teď jde o otázku ukázkového zařízení, demonstračního zařízení, které by mělo eh, vyrábět 50 až 100 kW tepelného výkonu. Belgická vláda um, již k tomu přikročila a řekla, chtěli bychom se 40% financovat takovéto zařízení, na němž se budou eh, podílet ještě další partneři, budou vyzváni, aby se zúčastnili. Uvidíme, jaká bude ochota v jiných zemích. Ale když se tedy zaměřím na ten belgický projekt, což má být ukázkové eh, demonstrační zařízení, ne velkokapacitní, tak můžeme říci, dobře, až budeme schopni v časovém horizontu asi deseti let Eh, mít takovéto zařízení v provozu, budeme potom ještě potřebovat pět až deset let provozní zkušenosti, abychom mohli palivo postupně měnit jak jsem o tom hovořil, abychom mohli říci, ano, tento proces jsme dostatečně pochopili, takže ho eh, v další fázi můžeme uplatňovat eh, eh, na velkém technickém zařízení. Tolik k otázce, jak dlouho to ještě bude trvat. Chtěl bych říci, když se na to podíváme opravdu optimisticky, tak bych odhadoval, že základ pro rozhodování, zda takovéto zařízení se má stát základem národní koncepce likvidace odpadů, eh, tak eh, toto rozhodnutí nepadne před rokem 2030. A potom se domnívám, je třeba řešit otázku financování. Tento eh, proces je v podstatě energeticky pozitivní. Pokud Musíme se tedy zajistit, aby se náklady kryly ze získané energie z tohoto procesu, aby se tedy plus minus kryly. Ale na tyto otázky je třeba se ještě podrobněji podívat. V plutoniu i v těch minoren aktinidech je obsaženo velmi mnoho energie, které můžeme využít k výrobě elektřiny a tepla. Eh, domnívám se, že tento aspekt je třeba zohlednit. Odhaduji to tedy takto, že eh, budeme muset učinit opravdu velké úsilí ve smyslu transmutace. Ono se tvrdí, že to všechno příliš dlouho trvá, ale na druhé straně zase musíme zdůraznit, že e, podpora do posud nebyla právě velkolepá, e, takže se to příliš neprosazovalo. Svět e, nežije bez alternativ. Kromě transmutace budeme muset také zkoumat, do jaké míry jiné koncepce povedou ke značnému snížení látek eh, s dlouhodobým poločasem rozpadu. Chtěl bych uvést šetření, do jaké míry je možné spektrum neutronu. Hovoříme o rychlých množivých eh, reaktorech, protože tady potřebujeme ty neutrony k rychlému eh, štěpení a i u lehkovodních reaktorů, které existují, můžeme přemýšlet o tom, jak stávající spektrum neutronu přitvrdíme a k, eh, eh, dojde tedy k zpomalení vyhoření eh, palivového článku. To musíme zvažovat, protože jsme zahájili výzkumné práce, ale i ostatní, nejenom my. Myslím, že je to další bod, který je na pořadu jednání. A třetí aspekt je ten, to se díváme daleko do budoucna. Stroj neutronu nebude eh, rychlý množivý, eh, bude rychlý množivý eh, reaktor a tedy na to navážeme transmutaci. Do roku 2030 se nám musí podařit dál vyvinout všechny tyto tři postupy tak, abychom byli schopni je celkově posoudit. Rád bych řekl ještě několik eh, vět k otázce vyzvednutí odpadů. 20 let jsem se tím zabýval a tak mi to ještě leží na srdci jaká je situace ve Spolkové republice, alespoň momentálně. Možnost vyzvednutí odpadů je cílem, který byl formulován v požadavcích na bezpečnost. Reagují tedy na otázku paní Harms, jakou právní kvalitu to má. Je to za předpokladu schválení. Je možné to schválit, když je prokázána možnost vyzvednutí. To se týká té provozní fáze na tu dobu 500 let. To je cíl, který nevychází z schválení z povolení, ale e, je třeba dokázat, jak vyhovuje tomuto požadavku. Dále otázka alternativ lokalit. Domnívám se, že všech těchto diskuzích musíme přihlédnout k tomu, že existují země, které neznač, nezačnou dnes e, nebo zítra, které se tím již léta zabývají. A když se ohlédneme uh, o 20-30 let zpět, takže tu, se tu vedly diskuze o účasti veřejnosti a e, domnívám se, že to musíme zohlednit, anebo zase naopak e, na adresu e, pana Apla nevyhodíme drahokam jenom proto, že jsme našli nějaký jiný na základě jiného postupu. A zda nakonec budeme mít porovnávací četření. posouzení lepší nebo nejlepší eh, lokality, tak o tom velice pochybuji. Nebudeme schopni z technického hlediska rozhodnout, eh, zda je eh, rubín nebo diamant lepší. A konec konců eh, přijde zase na politické rozhodnutí o tom, pro kterou lokalitu se rozhodneme. Tolik vše. Ano, dámy a pánové, to bylo e, první kolo našeho slyšení. Skoro jsme čas dodrželi, úplně ne. Velice vám děkuji za otázky, ale ještě více za spoustu chytrých podnětů a odpovědí. Podařilo se odpovědět na mnoho otázek. E, všechno se nám nikdy nepodaří. Teď e, zahájíme tedy druhý panel. Děkuji a prosím pány, aby se usadili eh, tady vepředu, pokud možno rychle, abychom mohli pokračovat. Děkuji. Ja, meine Damen und Herren, damit wir... Takže dámy a pánové, budeme pokračovat co nejrychleji. Dovolte, abych vám představil tři další řečníky. Jde, budeme hovořit o strategiích pro vysoce radioaktivní odpad a ukládání těchto, tohoto odpadu. Pan Ero Patraka, bývalý ředitel Posivy. Předám mu slovo okamžitě a požádám ho, aby dodržel řečnickou dobu. Máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Měl jsem eh, dvojí slajdy. Budu hovořit o našich zkušenostech eh, ve Finsku, co se týče vyhořelého paliva. A potom také pohovořím o Evropském jaderném, o Evropském foru jaderné energetiky. Zahájím tuto prezentaci celkovým přehledem jak eh, řízení odpadu je realizováno ve Finsku. V současnosti máme dvě energetické společnosti, Telosuden a Fortum, které provozují jaderné elektrárny. A Telosuden staví Oikuloto 3, tedy novou jadernou elektrárnu. A řešení tedy provozního odpadu je řešeno v samotných eh, společnostech. Máme eh, tedy uložiště tohoto odpadu přímo na lokalitách daných veterán Oikluto a Lovisa. A tato přechodná uložiště tedy slouží ukládání odpadu a konečné uložení odpadu je řešeno společností posiva, tedy mou společností, která má na starosti konečné uložení po přechodném uložení. Společnost posiva byla založena v roce 1995. Vidíte strukturu vlastnictví, 60% Teulus Sudan, 40% Fortum a jejím hlavním úkolem je vývoj a realizace bezpečného uložení jaderného odpadu majitelů. Současné zaměření je získání, je předložení tedy stavebního, žádosti o stavební povolení v roce 2012. A za tímto účelem společnost provádí tedy charakterizaci podzemního uložiště Onkalo a také koncepci zařízení. Cílem je provést tedy konečné uřezení a zde vyhodnocujeme dlouhodobou bezpečnost. Společnost rozvíjí kapacity a schopnosti pro provedení tohoto záměru konečného uložení. Máme na místě asi 150 pracovníků v Olkiluotu, ale pokud eh, vezmete v úvahu i různé dodavatele, tak celkový počet je 300 osob, roční náklady pro tyto účely představují asi 60 milionů euro. Toto je tedy eh, fotografie z místa uložení odpadu v Olkiluotu. A to, co je v podzemí, to vám ukážu za chvilku. V pozadí vidíte tedy tři reaktory z elektrárny Olkiluoto. Tady vidíte celkovou, celkové schéma, tedy časový rámec našich aktivit. Můžeme říci, že to je asi 40-leté časové schéma. První studie proveditelnosti geologického ložiště začaly v roce 78. Současně byla uvedena, tedy v současné, také zde do, došlo v této době k eh, uvedení do provozu prvních jaderných elektráren. Zásadní rozhodnutí o cílech a harmonogramu pro jaderný odpad ve Finsku byla přijata na úrovni vlády. A již v roce 1983 padlo první rozhodnutí, kdy vláda se rozhodla, že by měla být zvolena, že by měla být zvolena lokalita v roce 2000 a ukládání by mělo tedy být zahájeno v roce 2020. A vše se drží tohoto harmonogramu. Je třeba připravit příslušné podklady pro podání žádosti. Po tomto rozhodnutí z roku 1983 došlo k průzkumu na jednotlivých lokalitách a přechodná úložiště byla také vybudována pro vyhořelé palivo. Uložiště pro středně a nízkoradioaktivní odpad byla vybudována a lokality tedy byly v procesu selekce. Tedy zásadní rozhodnutí by mělo padnout v roce 2001 ze strany vlády a parlamentu bylo také stanoveno tedy místo a ten proces je poměrně dlouhodobý. Výstavba zařízení v Onkalo a další průzkumy v Elkilotu probíhaly po roce 2001. Tedy v současné době je cílem podat žádost o stavební povolení v roce 2012, aby bylo možné ukládat palivo od roku 2020 a proto potřebujeme také povolení k provozu v roce 2018. Toto je tedy program výběru lokality 1983 až 2000. Na začátku 80. let jsme prováděli definici základních, eh, základní stovky lokalit, které se postupně tedy omezily a v, roce, v letech 1993 až 2000 proběhla charakterizace podrobná a vybrali jsme tedy lokalitu Eurajoki, kde tedy je elektrárna Olkiluoto. Využíváme eh, švédský model uložiště KBS-3 Pan Sván vám vysvětlí podrobněji tento koncept, nebudu zabíhat do podrobností, uvedu, že jsou zde vlastně dvě zásadní alternativy uložení sudu, vertikální a horizontální. A původně to vyvinuli Švédové v 80. letech a bylo to samozřejmě posléze zdokonaleno. A posiva uzavřela dohodu o spolupráci se švédskou společností a tento koncept tedy od té doby rozvíjíme společně. Několik slov nyní o zařízení Onkalo. Je to podzemní, tedy zařízení uložené ve skále. A zde ověříme vhodnost toho, této lokality pro konečné uložení na základě výzkumu, které provádí společnost Onkalo. Provádíme výzkum v různých hloubkách, teď jsme v hloubce 400 metrů a samozřejmě provádíme závěrečné ověření tedy té hloubky, kde bude uložení provedeno. Cílem koncepce je, že budeme využívat eh, Onkalo během výstavby a provozu podzemního úložiště. Onkalo není součástí úložiště, ale je to zařízení, které slouží pro účely výstavby, takže se nám podaří ušetřit mnoho času a budeme moci tedy spustit eh, úložiště dříve. Ale samozřejmě existují přísné podmínky pro toto, protože musíme konstruovat zařízení Onkalo podle požadavků pro jaderná zařízení. Takže i když jsme oficiálně nespustili naše úložiště, tak působíme na, na té lokalitě podle veškerých ustanovení zákona o, o jaderné energetice a jaderném odpadu. A jsme také kontrolováni příslušným orgánem e, dozoru. my jsme již na začátku odhadli, že zařízení Onkalo je pro nás příležitostí, abychom se učili, jak provádět eh, tedy, jak postupovat při budování úložiště. A byli jsme schopni také rozpoznat, jaké jsou hlavní výzvy, výzvy co se týče budování tohoto úložiště. Eh, zde vidíte tedy postup eh, hloubení v listopadu 2010. Eh, máme zde šikmý tunel, který jde vlastně z úrovně povrchu až do hloubky 400, tedy 26 metrů. A máme zde také šachty, tedy větrací šachty, které jsou do, v úrovni minus 290 metrů. Musíme tedy dobudovat tu šedou část, která není hotová a jakmile toto bude hotové, tak eh, bude možné pr- prohloubit ty příslušné tunely, šachty do hloubky skutečného uložiště. Vidíte, že je možné zde bádat v různých hloubkách. Mám tu několik eh, fotografií, to je vstup do Onkala, a tady, tady takto vypadá vyhloubený tunel. Zatím jsme nedokončili tunely, protože naším hlavním cílem je dostat se do konečné hloubky, tedy do hloubky konečného uložiště. A jakmile to bude hotové, budeme schopni doko- dokončit uh, zdi a podlahu tunelu. Tady, tady takto vypadá vyhloubená šachta, a konečně e, úložiště bude vypadat e, takto. V té střední části máme zařízení Onkalo, to je modře. A potom máme tedy šachty vyhloubené okolo toho základního zařízení a celkový rozsah bude záviset na množství vyhořelého paliva. Máme tedy v základním konceptu plán pro čtyři jednotky, čtyři reaktory, ale Olkiluoto, v Olkiluoto se staví další, další reaktor a jsme tedy na pevnině a naším záměrem je nejít pod hladinu moře, takže tím jsou vlastně fyzicky, to jsou naše fyzická omezení ty šachty nejsou tedy jednolita. Máme zde také některé otevřené prostory bez, šach, bez šachet a musíme zde také brát v úvahu, jaké jsou podmínky, co se týče kvality těch hornin, tedy skály, ve které hloubíme. A zatím bylo vyhloubeno asi 50 šachet a máme poměrně eh, dobrou představu o tom, jaké kvality je zde skála. A máme čtyřrozměrný model, který bere v úvahu tyto jednotlivé charakteristiky. Jaké jsou náklady? Zde jsme spočítali, my stále průběžně během procesu počítáme náklady, toto je odhad nákladů v roce 2009. Vidíte, že celková částka představuje 3 miliony euro. Investice nadzemní jsou 160 milionů euro. To je tedy také to opouzdřování, enkapsulace. Půl miliardy představuje investice podzemní, to je veškeré tedy zařízení, které je v podzemí, provozní náklady nadzemní a podzemní a také zde jsou započítány sudy a odstavení a uzavření tohoto zařízení. Tedy tímto způsobem vidíte, že provozní náklady představují téměř 2 miliardy euro a náklady na bentonit Personální náklady jsou také zahrnuty samozřejmě a toto zařízení bude fungovat asi 100 let, takže to je zde všechno také započteno. Pokud se vrátíme ještě k této informaci, ve Finsku existuje státní fond pro řízení jaderného odpadu a náklady jsou vypočteny pro vlastně budoucí náklady na vyhořelé odpavo, palivo. A to vše je zahrnuto. Společnosti Tyl Suden a Fortum již vlastně schromáždili prostředky pro řešení reduktivního odpadu. Takže není další informace, to je asi špatně rozpoznatelné na obrazovkách, ale tady máte představu o jednotlivých eh, krocích. První fáze, tedy provozní eh, životnost jaderných reaktorů Lovisa 1-2 mají fungovat do roku 2030, Olkiluoto 1-2 do roku 2040 a Olkiluoto 3, který nebyl ještě spuštěn, má fungovat 60 let. Takže pokud bude puštěn v roce 2013, což je současný předpoklad, tak by měl fungovat do roku 2073. Potom dojde k odstavení jaderných elektráren a bude řešena otázka nízko a středně radioaktivního odpadu. A zde existují už určitá uložiště a ta budou rozšířená podle potřeb. Dále zde máme, dále zde máme tedy uložiště vyhořelého paliva. Tam je třeba ukládat do přechodných uložišť po dobu nezbytnou. A v té dolní části vidíte, až budou dokončeny tedy, až bude uloženo tedy palivo, tak v Lovise 1 a 2 a Olklotu 1 a 2, tak na těchto úložištích eh, vlastně bude palivo do roku 2070 a představa je, že palivo z Olkilvota 3 vlastně naváže na fungování těch předcházejících jaderných elektráren a někdy v roce 2120 bude ukončeno odstavení a uzavření těchto úložišť. Studie týkající se jednotlivých alternativ pro řízení vyhořelého odpadu byly zahájeny současně s uvedením do promosu elektrárny Lovisa 1 a 2 a Olkloto 1 a 2 v 70. letech. Vláda se zavázala k programu, dlouhodobému programu pro vyhořelé palivo a jeho řešení v roce 1983. Zde je zajímavé, že v zasílání vyhořelého paliva do zahraničí bylo považováno za optimální řešení. To byl případ pro jedenou elektránu Lovisa. Tedy posílat deset let toto palivo do Ruska zpátky. V případě Olkiluota to nebylo možné a cílem bylo tedy zahájit ukládání v ro- ve Finsku v roce 2002. Geologické podmínky, geologické ukládání ve Finsku bylo požadováno z, legis- z legislativního hlediska od roku 1994 pro veškerý jaderný odpad, takže nebylo možné tento odpad již vyvážet do Ruska. A důležitou otázkou je zásadní rozhodnutí z roku 2001, které uvádí, že ukládání v Olkilotu je v souladu s obecným prospěchem společnosti. Taková je tedy finská legislativa. Není... Posiva dosáhla tedy dostatečné hloubky pro ukládání v zařízení Onkalo a tento dlouhodobý program, který byl formulován v roce 78, tedy má být zahájen v roce 2020. A pokud se to stane, tak v posivě vlastně se začne ukládat jako na prvním místě na světě palivo definitivně. Byl jsem pořádán, abych zmínil také to, co v tomto směru učinilo Evropské fórum pro jadernou energii. Existuje podskupina pro řízení odpadu v rámci tohoto fóra a cílem podskupiny je podporovat v členských státech řešení otázky veři, reduktivního odpadu a vyhořelého paliva. A i když uznáváme, že současné současná situace se značně liší v jednotlivých členských státech a existují různé cesty pro úspěšné řešení otázky odpadu. Skupina připravila cestovní mapu k úspěšnému řešení geologického ukládání v Evropské unii. A zde již máme závěry. Zmíním jenom některé z těchto závěrů. Politická rozhodnutí musí být přijata, aby bylo zajištěno, že geologické ukládání je realizováno bez zbytečných eh, průtahů. Vzhledem k dlouhodobosti řešení otázky odpadu je třeba trvalého politického nasazení. Plány pro nové reaktory nemohou pokračovat bez globálního důvěryhodného programu pro vyhořelé palivo a řešení otázky radioaktivního odpadu. Politické rozhodování musí se promítnout do, jasné, do jasných ustanovení o realizaci na, na úrovni národní politiky řešení odpadu. Takže děkuji vám. Dovolte, abych vám velice srdečně poděkovala i také za to, že jste to ke konci trochu zkrátila, ale jinak nebudeme mít možnost klást otázky. Prosím o pochopení a hned jako další vystoupí doktor Sván, ředitel švédské organizace. Ano, mám 15 minut, pokud si dobře pamatuju, je to tak. Ano. Takže já jsem Johan Svan a jsem ředitelem eh, nevládní organizace Eh, Office for Nuclear Waste Review MKG. A budu mluvit o způsobech nakládání s eh, radioaktivním odpadem ve Švédsku. Děkuji mnohokrát za příležitost eh, k vám zde dnes promluvit. Naše organizace je environmentální organizace, která spolupracuje s největší nevládní organizací ve, Švé- ve Švédsku, Swedish Society for Nature Conservation. Finance získáváme z eh, Fondu pro e, nakládání s radioaktivním odpadem ve Švédsku. Pracujeme na vypracování zprávy o stavu a možnostech nakládání s radioaktivním odpadne, odpadem ve Švédsku. Jaderný průmysl ve Švédsku uvedl, že v březnu 2011 budou chtít vybudovat švédské úložiště jaderného paliva. A to je po 30 letech vývoje a hledání vhodné lokality. Jedná se o lokalitu zhruba 100 kilometrů severně od Stockholmu na pobřeží Baltského moře. V této souvislosti se řeší několik problémů, některé z nich jsou velmi vážné, pokud jde například o dlouhodobé implikace pro životní prostředí ve Švédsku. Nicméně Toto bude všechno řešeno v rámci procesu, který bude zahájen po, eh, a, po aplikaci na eh, stavební povolení. Jaká jsou rizika? Ten odpad je vysoce radioaktivní, musí být tím pádem otizolován od člověka, od životního prostředí na 100 000 let. Faktem je, že plutonium, které v tomto odpadu zbývá, lze využít pro eh, konstrukci jaderných zbraní. Plutonium má poločas rozpadu tisíce let a musíme hovořit o celkovém rámci překračujícím 100 tisíc let. Za třetí, toto úložiště je i chemickým rizikem, protože bude obsahovat prvky, které představují z chemického hlediska riziko. Jaká je ve Švédsku legislativa? V podstatě je jaderný průmysl zodpovědný za likvidaci vlastního odpadu. E, musí vybudovat vlastní úložiště, které bude splňovat přísná kritéria nastavená regulačními institucemi ve Švédsku. Byl nastaven hospodářský systém, který bude garantovat to, že škody platí ten, kdo je způsobil. Jinými slovy, společnosti generující jaderný odpad budou platit poplatky do švédského fondu pro nakládání s jaderným odpadem. Za tímto účelem vznikla speciální společnost, společnost SKB, která má dodržování těchto náležitostí na starosti. Ve Švédsku se bude palivo likvidovat v úložištích Eh, reprocessing v podstatě vůbec nepoužíváme, od toho jsme ustoupili už v 80. letech. Společnost SKB pracuje už více než 30 let, snaží se vybudovat eh, vhodnou, eh, vynalézt vhodnou metodu pro konstrukci tohoto uložiště najít správnou lokalitu. Metodě říkáme KBS. O té už mluvil konec konců pan kolega z Finska před chvílí. Je to přesně ta metoda, která se bude používat i ve Finsku. Finsko v podstatě je zcela závislé na analýze bezpečnosti vyvíjené ve Švédsku. Podle mého názoru eh, nemůže Finsko úložiště budovat, dokud nebude mít švédské úložiště, respektive ten švédský koncept, eh, dokud nebude finálně schválen. Eh, pak za chviličku ještě přejdu k implikacím pro životní prostředí, ale nejprve, jak funguje likvidace jaderného odpadu ve Švédsku. Pokud jde o nízkoradioaktivní materiály, které vznikají v reaktorech, stejně jako v nemocnicích nebo z jiných průmyslových aplikací, tak eh, máme takzvané SFR, blízko eh, jaderné elektrárny ve Forsmarku, což je řešení pro úložiště tohoto nízko nízkoradioaktivního odpadu a používáme na to kontejnery ve speciální lodi. To úložiště je 60 metrů pod Baltským mořem a je licencováno na období delší než 500 let. Materiál je umístěvan do tunelů anebo do centrálního sila. Momentálně se plánuje rozšíření, to je ta modrá část, kterou vidíte na snímku tak, aby se mohl likvidovat i odpad z odstavených eh, jaderných reaktorů švédských. Pokud jde o vyhořelé jaderné palivo z elektráren, to se momentálně lodí posílá do centrálního zařízení CLAB, které je 75 eh, metrů pod zemí a ten materiál je ukládán v takových dvou velkých bazénech. V podstatě veškeré palivo, které pochází z veškerých jaderných elektráren ve Švédsku, je právě zde. Jaké jsou další kroky? E, společnost SKB plánuje požádat o povolení k výstavbě úložiště a enkapsulačního zařízení, kde by se odpad ukládal do měděných barelů. K těm se ještě vrátím, protože jsou důležitou součástí metody KBS. Švédská e, metoda vyhledávání vhodné lokality pro toto úložiště e, začala v 70. letech, jak už říkal tady pan kolega. E, to znamená, ta metoda KBS už je více než 30 let stará. Současná verze byla vypracována v roce 1983. Tady vidíte kopii té původní zprávy, na základě které ta metoda byla vybudována. Takže, jak vidíte, už je to záležitost poměrně stará. V podstatě ten základní koncept v rámci metody KBS je vybudování geologického uložiště 500 metrů pod povrchem. V podstatě tam budou vyvrtány tunely a palivo je ukládáno do děr v podlaze těchto tunelů. Tak. Základní bezpečnostní prvky jsou měděné a jílové bariéry, které obklopují, eh, které obklopují vyhořelé palivo. Nejdůležitější je přitom ta měď, v podstatě ty kontejnery budou jen minimálně podléhat korozi po dobu více než 100 tisíc let. A ten jíl eh, má funkci, eh, funguje tak, že v podstatě zabraňuje přírodnímu vnikání vody do kontejnerů. Tak, eh, ten projekt ve Finsku už byl popsán mým předřečníkem, a v podstatě se jedná o kopii švédského konceptu. Chtěl bych ještě zopakovat, že eh, finský projekt je zcela závislý na schválení projektu švédského. Tak, než přijdeme k těm implikacím pro životní prostředí, tak ještě několik slov k lokalitě. Eh, v podstatě hledalo se dlouho a neúspěšně. Nakonec společnost SKB úspěšně provedla e, výběr lokality na dvou místech, e, vždy v blízkosti jaderné e, elektrárny. Jednak Oskarshamn a jednak Forsmark. V červnu 2009 byla vybrána lokalita Forsmark, kde bude vybudováno enkapsu- a v Oskaršamu bude vybudováno enkapsulační zařízení. Tak, společnost SKB veřejně eh, řekla, že bude chtít podat přihlášku na eh, eh, přihlášku do licenčního procesu pro lokalitu Forschmark v březnu 2011. Tato bude předána regulačním institucím na základě zákona o jaderných elektrárnách a zákonech o životním prostředí. A v podstatě ty regulační instituce budou právně moci jednat ve všech aspektech tohoto projektu. Předběžné sdělení o stavu té přihlášky se očekává v rámci tří měsíců to znamená, velice brzy budeme mít eh, přehled o tom, jak se regulační instituce dívají na celý tento projekt. Celý ten eh, proces vydání licencí bude trvat tři a více let. V podstatě se bude jednat pouze o doporučení pro vládu, nakonec bude o udělení povolení rozhodovat vláda. A toto rozhodnutí můžeme očekávat nejdříve v roce 2014. Teď implikace pro životní prostředí. V rámci tohoto procesu udělování licence se musíme zabývat několika věcmi. Jedná se o finální úložiště, které nesmí uvolňovat nebezpečnou radioaktivitu po období více než 100 000 let. Jedná se o úložiště, 500 metrů pod povrchem, eh, přičemž tedy v takovéto hloubce už se objevuje spodní voda. A eh, je potřeba tedy se moci spolehnout na eh, měď a jíl, že to úložiště náležitým způsobem, způsobem odizolují. Samozřejmě mohou se objevit aspekty, které budou ohrožovat integritu tohoto izolačního systému, o kterých zatím nevíme. Samozřejmě je velice těžké o nich eh, tím pádem v tuto chvíli mluvit. Každopádně existuje v tomto ohledu mnoho věcí, o kterých se musí ještě diskutovat. V zásadě KVS je pouze model a teď se diskutuje o tom, zda ten model je adekvátní. Co je možná nejdůležitější ve Švédsku a mezinárodně se během posledních let diskutuje o základních principech systému KBS, tedy o tom, zda měť v těch kontejnerech je inertní, jinými slovy zda je plně odolná vůči korozi i po takovéto dlouhatánské eh, období. Zatím se nerozhodlo, eh, jak to tedy ve skutečnosti je. Zatím se to neotestovalo, nicméně eh, vzhledem k tomu, že se má použít právě měď, tak se očekává, že problémy nebudou. Tak, za příštích 100 tisíc let se očekává jeden, jedna nebo více dob ledových ve Švédsku. Což znamená, že se mohou objevit vlivy, které na měděné kontejnery budou působit eh, tak, jak zatím nemůžeme předpokládat. Samozřejmě my v tom eh, plánu toho úložiště modelujeme vlastně stejnou situaci na příštích 100 000 let, jako byla za minulých 100 000 let, to znamená, počítáme tam s třemi dobami ledovými. Samozřejmě glaciace a doby ledové budou mít i fyzikální efekty na úložiště, například zemětřesení, laterální pohyby hornin a tak dále. Eh, a samozřejmě tyto nejasnosti z toho dlouhodobého fyzikálního pohledu jsou rovněž velice důležité, nicméně společnost KBS věří, že eh, je schopna kontrolovat všechny tyto neznámé a úspěšně si obhájit své stanovisko u regulačních institucí a i před vládou. Nesmíme také zapomínat na to, že mluvíme o kontejnerech plutonia, které představuje riziko z hlediska proliferace a tím pádem bude potřeba zajistit dostatečný dohled nad úložištěm po poměrně dlouhou dobu do budoucnu. Pokud jde o ten licenční proces, jaké zde budou problémy? Nejprve eh, problémy právní. Bude se tím muset zabývat švédský soudní dvůr pro eh, jaderný průmysl. Budeme muset stanovit, zda celý ten proces evaluace probíhal náležitě a zda ta přihláška, respektive zda ta, zda, zda ta přihláška splňuje všechny náležitosti. Celý ten model budeme muset eh, prověřit z dlouhodobého hlediska, z hlediska dlouhodobé udržitelnosti, jak už jsem řekl, působení dob ledových, pokrytí scénářů, možnosti úniku radioaktivního materiálu a budeme muset dokázat také to, zda eh, ten jíl nebude podléhat příliš rychlé erozi, zejména během těch chladnějších období. Rovněž eh, máme velký objem vstupních dat tohoto modelu, která je potřeba ověřit. V podstatě se díváme na to, co se bude v úložišti dít po dobu 100 tisíc let. Eh, pardon, pouze tisíc let. Eh, nutno je dodat, že experimentálně máme jen velice málo důkazů, že měď nebude korodovat. Samozřejmě teoreticky můžeme říct, že eh, takto dlouhá období měď vydrží, ale experimentálně to dokázané nemáme. Během prvních tisíc let očekávám největší problémy, protože úložiště se bude poměrně hodně zahřívat. Dále je otázka, jak se bude chovat jíl po tak dlouhou dobu, zda na, například nebude docházet k jeho rozpínání a problémům s úložištěm. Tím pádem je potřeba provádět další výzkum v oblasti mědi a jílu v aplikacích typu uložiště jaderného materiálu. Někteří tvrdí, že právě během prvních tisíc let bude, bude docházet k největším potížím s korozí další problémy vniknutí do tohoto úložiště, možná možnost zpětného získávání uloženého paliva. Například tedy ta e, rizika nezáměrného záměrného vniknutí se musí náležitě ošetřit. E, je potřeba zajistit dostatečné, dostatečný dohled nad úložištěm z, z hlediska rizika proliferace. Eh, z hlediska implement, eh, provádění švédského zákona je potřeba zohlednit i alternativní možnosti. To znamená, společnost SKB musí dokázat, že lokalita, kterou vybrala, je náležitě vybrána a že se jedná opravdu o nejlepší lokalitu, která je dostupná. Samozřejmě to pak rozhodne soud, ale eh, je potřeba dodat určitý, určité množství důkazů musí také dokázat, zda používají tu nejlepší metodu, nebo zda existují případně lepší metody. Například ve Švédsku se hodně diskutují hlubinné vrty jako možnost úložiště. Například a budou, bude se tím zabývat i e, naše švédská národní laboratoř. Tyto hlubinné vrty by možná mohly představovat lepší možnost ulo, u, u, ukládání vyhořelého materiálu Eh, zejména z hlediska eh, v podstatě absence možnosti záměrného vniknutí. Tak, eh, pokud se objeví nějaké velké problémy, co se bude dít dál? Ačkoliv nevíme, jak se ten celý schvalovací proces bude odvíjet, je v zásadě možné, že se v jeho průběhu objeví nějaký zásadní problém. Eh, není jisté, že metoda KBS bude ve Švédsku odsouhlasena. Pokud se zjistí, že potíže s možnou korozí jsou na, e, velmi závažné, je otázka, zda je vůbec možné tuto metodu upravit a podat novou přihlášku. A nebo zda bude nutné opustit koncept člověkem zbudovaných, e, člověkem zbudovaných bariér e, vůči, e, proti, proti úniku radioaktivity zcela opustit. Eh, problém je, že tyto, tyto záležitosti se objevují při ukládání radioaktivního odpadu v podstatě do, jakého, do, do, do jakéhokoliv podloží. Jak jste viděli ve Švédsku, se jedná o lokality vždy blízko jaderných elektráren. Faktem je, že výběr lokality bez metody KBS by byl daleko složitější. To znamená, že tato metoda bude mít vliv na způsoby ukládání radioaktivního odpadu ve Švédsku, ve Finsku, v Kanadě, ve Spojeném království i jinde. Tak, pokud eh, má někdo zájem zjistit si další informace, tady vidíte webovou stránku eh, www.mkg.se. Tam najdete aktuality. Pokud se zajímáte o aktivitu regulačních institucí, tak www.ssmse. A pokud se zajímáte o um, průmyslové lokality www.skbse. Já jsem tady pro vás připravil takový malý, eh, malý materiálek, o, který schrnuje všechny informace, které jsem vám zde prezentoval. To je z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost. A v neposlední řadě vystoupí pane Denis Uglman, eh, který bude který je místo předsedou Arevy. Dobré ráno, dámy a pánové. Než eh, začnu svou přednášku, ukázal bych vám jeden obrázek, bylo to příliš rychle, Než budeme hovořit o recyklaci, chtěl bych s vámi sdílet své zkušenosti. Hovoříme o radioaktivních odpadech. Tedy tento obrázek ukazuje Francii a to je velice dobrý příklad, protože víte, že většina elektřiny se u nás vyrábí z jedné energie a my hovoříme o deseti gramech odpadu na osobu ve srovnání se 140 kg nebezpečných obsah, odpadů když je ta dlou, doba dlouhodobá, eh, tak eh, se eh, množství odpadů snižuje, i když u těch chemických odpadů se nesnižuje. A když hovoříme o recyklaci, musíme se podívat, co jsou jaderná paliva. Když se dodávají do jaderných elektráren, tak představují 500 kg uranu. Když se eh, vyrábí elektřina, zpravidla po čtyřech letech obsahují články ještě 95 eh, eh, uranu a 1 plutonia a 4 štěpného produktu, jak jsme o tom dnes ráno hovořili. Když hovoříme o recyklaci, hovoříme o 96% recyklovatelného materiálu. Hovoříme o uranu a plutoniu. My zbíráme od klientů tyto odpady v Lang a Meloxu a jsou to tedy zdroje štěpných produktů, uran, plutonium a e, používáme vyhořelá paliva a štěpný e, produkty, e, zabalíme tyto odpady a vytváříme úplně nová paliva, kterými nahrazujeme uran a plutonium, což je vysoce energetický materiál. Jeden gram eh, je eh, ekvivalentem jedné tuny ropy, abychom eh, vyrobili elektřinu. Jsou to tedy úplně nová paliva, která potom dodáváme pro dočasné ukládání. Je to tedy znovu zapalený, přepracovaný materiál tato záležitost začala v 70. letech v Belgii eh, a až do dneška 36 jaderných elektráren v Evropě eh, využívá MOX v některých zemích. Já vám nebudu říkat detaily, ale tady vidíte, kde jsou tedy ty elektrárny, které využívají těchto eh, Eh, F, je to Německo a další země a mimo Evropskou unii je to například Japonsko. Eh, tři jaderné elektrárny využívají MOX a stále ještě více. O USA budu hovořit později. V jedné jaderné elektrárně jsme nalezli eh, palivo MOX jako testovací palivo a je to Eh, palivo s obohaceným uraniem. Je to 19 eh, reaktorů v Evropě, které využívá uranového paliva. Vyrábíme ho tedy z recyklovaných materiálů. Dále budu hovořit o odpadech, které přepracováváme. Musím říci, že jsou dvě kategorie odpadů, které přepracováváme. Za prvé je to eh, materiál získávaný z vyhořelého paliva. Jsou to eh, kovové odpady, které neobsahují žádný jaderný materiál. Eh, je to materiál, který byl v kontaktu se štěpnými produkty s uranem a plutoniem v jádru reaktoru. A eh, dále eh, zhutňujeme tyto odpady. Jsou to eh, tedy klasické kovové materiály, abychom snížili objem. Eh, dále následuje proces vitrifikace. Každý ví, že olovo je nesmírně toxická chemikálie. Každý Pije ze skleněných materiálů, ale sklo je olověné sklo, když tedy eh, pijete ze skla, není tu žádná intoxikace olovem ale olovo se dostává do atmosféry. Vitrifikace je takovýto proces štěpný. Eh, produkce dostává do určité matice. Máme dva bloky štěpného eh, produktu, ale žádný se nedostává do atmosféry. Ke konci těchto procesů používáme stejné barely eh, k balení těchto produktů. Jejich eh, vnější tvar je stejný a zjednodušuje nám přepravu. Využíváme stejné barely eh, k přepravu, k dočasnému ukládání i potom k loukovému ukládání. Ale to není jediný důvod, proč potřebujeme univerzální barely. Důvodem je to, že jsou předmětem licence v jednotlivých zemích. Švédsko, Spojené království, Německo, Belgie, Francie, Nizozemsko, eh, Japonsko mimo EU a eh, proces eh, vydávání licence pokračuje v Itálii, v Austrálii, protože tam to nejsou komerční paliva, takže e, používáme stejně jako kolegové ve Spojeném království. E, musím ještě říci, že všechny tyto barely již neobsahují žádný štěpný materiál. To, znam, to e, znamená, že tyto barely se ukládají a neobsahují žádné plutonium. To znamená, že ve srovnání e, s e, někdejší strategií jednoho toku e, tam zůstávalo plutonium pro budoucí generace, ale nyní tady plutonium nemáme. Plutonium se recykluje pro recyklaci a obchodní aktivity využíváme eh, dopravy eh, jako eh, pro strategii přímého nakládání s odpady podle požadavků Mezinárodní agentury pro jedenou energii ve Víni a jsou do toho zapojeny zainteresované strany a, ten, a tak organizujeme tedy dopravu jaká je situace ohledně e, strategie recyklace. Já jsem se zmiňovala o přepracování MOX a o vitrifikaci. E, jaké Technologie se hovoří na zemi. Hovořil jsem o Francii, o Spojeném království, my používáme stejnou technologii eh, v celém fieldu a eh, nyní v Hokašomu, Rokašomuře v Japonsku se používá tato strategie. A také v Číně eh, a Indie postupovala stejným způsobem je to již dlouho, ale víme, že indická strategie je úplně stejná jako strategie eh, v Číně když hovoříme o technologií, zmiňoval jsem se nejprve o MOXu. Eh, tato, eh, bylo rozhodnuto použít tuto strategii ve Spojených státech, abychom se zbavili plutonia a také v rámci naplňování strategie odzbroňování v Jižní Karolíně je zařízení, které používá, bude do roku 2016 využívat odporu k výrobě elektřiny. Nyní probíhá několik testů, dále je jedna elektrárna, která toho využívá. Hovoříme o procesu vitrifikace. Tento proces se používá v recyklačním zařízení v Japonsku, ve Francii, v eh, Spojeném království, dále se bude používat i v Číně a v Indii. To procesy, které se používají, eh, když eh, mají některé státy tekuté odpady z vojenského programu. Je to například proces, který se používá v Savana River, je to zařízení na vitrifikaci, abychom se e, staré odpady zbavili e, těch e, tekutých odpadů. Když hovoříme o recyklaci, hovoříme o nakládání s odpady, ale především hovoříme o recyklaci. Recyklace znamená opakované využití materiálů k výrobě energie. Máme tu snahu e, snižovat objem pro skladování. přihlížíme k k aktuální situaci v Evropské unii. Také jsem hovořil o, projektech, jaká tedy bude e, situace v roce 2020-2030 vzhledem k recyklaci. Za prvé je to přímá likvidace odpadů, kdy vyrábíme elektřinu, dále to podzemní ukládání, 250 kubíků metru odpadu a je to tedy zbalený obat, odpad, ale dovedete si představit, že budeme schopni vyrábět z recyklovaného materiálu z materiálu MOX 11 000 terawatt hodin elektřiny. To je ekvivalent 15 eh, letům evropské eh, spotřeby elektřiny v domácnostech. Objem, který by se měl eh, ukládat, odpovídá 50 tisícům kubíků, takže za pět let by to bylo množství plutonia. My jsme viděli, že je to faktor 10, když se snažíme odstranit plutonium z radioaktivního odpadu. Všechny ty implementace strategií si vyžádají čas. Já jsem vycházel franského, francouzského příkladu ze 70. letech, kdy Národní agentura pro nakládání z eh, odpady byla potom založena v roce 1980 a eh, vidíme, že probíhala příprava ukládání eh, zhutněného odpadu. A máme tu předpověď na rok 2020, to znamená 25 eh, eh, let existence. Nakládání s odpady to je dlouhodobý proces. Tady vidíme, proč musíme předvídat. Ve společnosti Areva se domníváme, že je, to přináší velmi mnoho výhod. A e, potřebujeme e, bezpečné, udržitelné ukládání odpadů, zajistit společenskou akceptovatelnost, e, potřebujeme naplňovat evropský právní rámec a podporovat evropský model trvale udržitelného vývoje eh, jedného programu na celém světě. Souhrnem bych chtěl pouze zdůraznit, jaký je pozitivní dopad recyklace. V prvé řadě ušetříme až 25 přírodního uranu. Eh, když budeme recyklovat uran i plutonium. A domnívám se, že to je nesmírně důležité téma, protože veškeré přírodní zdroje a nakládání s nimi jsou jasné, musíme je zachovat pro budoucí generace. A to včetně uranu, všechny přírodní zdroje, eh, dále ekonomika eh, vychází ze stoupajících cen surovin a materiály, které používáme, e, mají vlastnosti, které můžeme využít v těch recyklačních zařízeních. To znamená, že máme zcela jasně známé fixní náklady na recyklaci materiálu, e, nepodléhají tolik fluktuaci ceny uranu na trhu a v neposlední řadě, jaká je dnešní strategie budoucí vývoj, budoucí eh, pro, pokrok to ovlivňuje. Dnes jsme hovořili o transmutaci. To eh, je všechno zcela kompatibilní eh, pro budoucno i s naší strategií. To není projekt, který provozujeme na průmyslové bázi několik desetiletí na komerční vázi. Dnes ráno jsme hovořili o nákladech. Ty se pohybují kolem několika eh, procent výroby elektřiny. Eh, ty odběrné podniky to zaplatí. A je to společnost, která má více než 10 tisíc pracovníků, včetně subdodavatelů. Eh, takže je to zcela jasně ekonomické řešení. Můj poslední obrázek eh, by vám měl připomenout, že jsme si vědomi energetických potřeb, potřeb na zemi. A obnovitelné zdroje energií jsou součástí našeho řešení, ale jaderná energie také. Jaderná energie je podle našeho názoru obn- recyklovatelný zdroj energie. Děkuji vám za pozornost. Dovolte, abych vám velice poděkoval. Paleta náhledů a informací na toto téma je u konce, ale naše slyšení ještě ne. Nyní máte příležitost položit několik otázek. Když se dívám na hodinky, mám eh, prozbu, eh, vystupujte koncentrovaně, aby pánové mohli také koncentrovaně odpovídat. No ale zas až tak moc to nemusí být. Pan Kírek? Já mám krótkie pytanie odnośnie technologii KBS. Eh, chodzi mi o taką... Mám stručnou otázku k technologii KBS. V těchto měděných eh, nádobách bude asi vysoká teplota. V souvislosti s tím vlastně půjde o místa izolovaná. Co když naroste teplota po několika stovkách let a může se to všechno vlastně roztéct a dojde k eh, narušení bentonitu. A potom už eh, to nebude plnit izolační funkci a záření gamma naruší strukturu mědi a koroze bude tímto velmi urychlena. Je možné sledovat teplotu uvnitř sudu a existuje tam nějaký chladící systém odvětrávání, které by mohlo chladit. Kolegyně Harms, jsou další dotazy? Ráda bych se zeptala Johana Svana. Ráda bych věděla, jak je možné, že se objevilo tolik pochybností v souvislosti s metodou KBS a že přesto tolika ostatních zemích se stále ještě upřednostňuje švédský model. Co vlastně znamenají tyto nové diskuze ve Švédsku pro všechny ostatní země, které bez průkazu bezpečnosti tohoto modelu se technicky přiklonili ke švédské cestě. A pak bych měla ještě jednu otázku, nebo spíše příspěvek k tomu, co se nám řekli o tom francouzském modelu. Je si společnost Areva jistá, že Příští spuštění bude ve fázi, kdy zpracování využití paliv MOX bude úspěšné, protože ta fáze rychlých množivých reaktorů ve Francii už jednou ztroskotala a situace tam není taková, že by e, bylo možné říci, že recyklace probíhala úspěšně. Sice tu není problém s odpady, ale Francie je země s největším množstvím radioaktivních odpadů vůbec v celé Evropské unii a nápady, jak e, přistupovat k jejich likvidaci, ještě nebyly korunovány eh, realizací. A potom mám otázku na pana Patraku. Vy jste hovořil o nákladech eh, které představují pro Finsko. Kalkuloval jste se 100 lety, pokud jsem to správně pochopila. A po 100 letech vycházíte z toho, že ukládání nebude představovat žádné náklady. Jsou Prosím, ještě nějaké doplňující otázky? Není tomu tak? Tak eh, vám dám příležitost odpovědět nejprve pan Patrak nebo nejprve pan Svon. Kdo chce začít? Vy? Dobře. Děkuji. Tentokrát budu hovořit finsky. A na úvod bych chtěl eh, se zmínit o otázce metody KBS3 a koroze mědi. Teplota se nebude zvyšovat, protože nádoby budou uloženy hluboko. A vlastně postupem let teplota při uložení klesá. Když jsem ukazoval ty harmonogramy, tak ty harmonogramy byly dlouhodobé proto, že je třeba vyčkat desítky let, než se palivo dostatečně ochladí. To palivo se 40 až 50 let chladí v nádobách obsahujících vodu a potom se přistupuje k definitivnímu uložení do měděných nádob. A podle situace dochází k smíchání Zbytku paliva teplejšího a méně teplého a v případě tedy uložení 12 nádob, tak by byly eh, smíchány tedy nádoby teplejší a studenější a teplota mimo nádobu by neměla překročit teplotu 100 stupňů, z toho by se mělo vycházet. Jedna otázka se týkala eh, výpočtu nákladu. Já jsem vám ukázal ve svém vystoupení tabulku, kde se výpočty týkaly celkových eh, nákladů. A také zde byl uveden eh, harmonogram, kdy vlastně vše mělo být ukončeno asi za 100 let. Legislativa vychází z následující zásady. Toto uloži, uložiště by mělo být uzavřeno a předáno tedy státu. A stát bude řešit situaci. Ale nemyslím si, že náklady, které by následně vyplývaly z dohledu uložiš, eh, z dohledu nad úložišti by byly problematické. Vycházíme z toho, že po, poté, co je definitivně zapečetěno to úložiště, tak potom již eh, tedy je ta odpověď taková, jakou jsem vám uvedl. Yes, um, Ano, Děkuji, pan Patraka správně řekl, že teplota nebude na takových úrovních, které by způsobovaly potíže s mědí, což bude tedy materiál těch kontejnerů. Ale model toho systému je takový, že po určité množství, respektive po určité době, opravdu ten povrch eh, kontejneru nebude přesahovat 100 stupňů, jinak by tam docházelo k varu vody, a to už by byl problém. Nicméně, eh, jak se řeklo, teplota bude klesat, eh, v období 1000 až 2000 let bude mezi 90 a 40 stupni. To znamená, že postupem času eh, nebude docházet k tomu, že by se zrychlovala koroze vzhledem k ohřívání mědi. Samozřejmě vím, že ve Švédsku se stále diskutuje, jakým, jak, jaké vlivy má záření na měď Eh, s chodou okolností před několika týdny byla konference ve Stockholmu a jeden eh, pán se ptal SKB na problémy, eh, které v tomto ohledu mohou vzniknout. Oni mu odpověděli, myslím, že s tím moc spokojen nebude, ne, nebyl, protože zatím se nepočítá s monitorováním teploty, monitorováním úrovně radce. V podstatě, jakmile se to celé zavře, tak už se nic eh, měřit nebude. A k otázce Rebeky Hans. Proč je tolik pochybností o švédském modelu? To je zajímavá otázka. V podstatě ve Švédsku se tento model nahlíží, i já ho nahlížím jako velice pozitivní věc. Před šesti lety začal konzultační proces z hlediska vlivu na životní prostředí. Mysleli jsme, že se budeme zabývat hlavně tím, jaká lokalita, lokalita je nejlepší, ale za poslední tři roky se zjistilo, že opravdu existují závažné problémy, zejména pokud jde o korozi mědi, které jaksi možná protože Švédsko je v podstatě malá země a spousta lidí pracuje na tomto projektu, ale nemá žádnou vazbu na vnější svět. V podstatě nejsou žádní nezávislí konzultanti v této, v této oblasti. Je možné, že se tyto věci um, jaksi samoověřily, aby se tak řeklo, v rámci skupiny těchto lidí, pokud jde o korozimědi. A samozřejmě, kdykoliv máte situaci, kdy jeden, je, jeden účastník procesu má veškerou zodpovědnost, tak musíte mít velice dobrou regulaci. Musíte velice přesně sledovat, co se dělá. A faktem je, že v 80. a 90. letech ty regulační instituce v podstatě zabývaly pouze tím, co dělá KBS, dívali se na výsledky, zda ty výsledky jsou správně a vlastně se vůbec nezaměřovali na tom, na to, eh, co společnost KBS opomíní. Pokud jde tedy o měď a korozi. O tom se začal mluvit na konci 80. let, to se teď hodně diskutuje. Tehdy eh, se to um, v podstatě upostraňovalo, protože se nemyslelo, že to je důležitá věc. Pokud jde o náklady, jeden, jeden druh nákladů se většinou opomíjí. Ve Švédsku se po uzavření tohoto úložiště zodpovědným za ně stává stát. To je podobné i v jiných zemích ale vzhledem k tomu, že se jedná o skladování vyhořelého paliva, včetně plutonia, což je poten, co, co, které představuje potenciální riziko proliferace, tak musí existovat i určitý stupeň monitor, monitoringu z hlediska Evropského společenství. A to by se muselo odehrávat v podstatě už na pořád. Aspoň z hlediska naší současné společnosti. Po tisíce a tisíce let. A někdo z toho mezinárodního společenství by musel tato úložiště eh, hlídat. A to bude něco stát. Takže určité náklady tu jsou, ale je těžké je kvantifikovat. Děkuji. Last but not least, uh... V neposlední řadě pan Hugelmann. Já jsem měl vlastně dvě hlavní otázky a jedna se týkala minulosti a současnosti Superfenixu od paní Harms a množství odpadů, které musí zvládnout Francie. První otázka. Nebudu zabíhat do podrobností. Superfenix je příběhem zejména společnosti EDF, provozovatele. A druhý důvod, proč nebudu odpovídat příliš přesně, je, že uzavření Superfenixu nebylo jenom technickou, ale také politickou záležitostí a rozhodnutím. Připomenu, že Fenix, který byl předchůdcem Superfenixu, fungoval velmi řádně po dlouhou dobu a k jeho uzavření došlo před nedávnou dobou. Je třeba si připomenout, že Fenix a Superfenix eh, bylo použito paliva MOX a to je stejné palivo, které je velmi podobné tedy rychlomnožím reaktorům a tlakovodním reaktorům. A zde tedy používáme palivo z rychlomnožího eh, reaktoru Fenix. Takže jsme na půdě této technologie existuje celá řada informací o rychlomnoživých eh, reaktorech ve Francii. To je moje otázka na tuto část, to je moje odpověď na tuto část vaší otázky a nebudu zabíhat do politicko-technických eh, souvislostí Superfenixu. Druhá otázka, množství odpadu. Musíme brát v úvahu dva parametry, když hovoříme o množství odpadu. Vzít v úvahu množství jeden elektřiny, kterou vyrobíme, a množství odpadu v poměru k, na megawatt hodinu na jednotlivou elektrárnu. Když hovoříme o množství odpadu na jednu elektrárnu nebo na megawatt hodinu nebo na tunu paliva, tak máme nejnižší množství odpadu na teravat hodinu, protože recyklace dělí pěti množství odpadu, které je třeba řešit. A když hovoříme o celkovém množství, tak je jasné, že francouzský jaderný program v EDF je obrovský oproti ostatním zemím. To znamená, že když vynásobíte počet odpadu z jedné jaderné elektrárny množstvím jaderných elektráren, množstvím vyrobené elektřiny, jadernou cestou ve Francii, tak to množství je vyšší než v jiných zemích, kde máte jeden nebo dva reaktory. A je to mnohem méně než to, co existuje ve Francii, takže to množství je mnohem menší. A to se samozřejmě násobí tedy počtem nebo kvantitou elektřiny, která je vyrobená. Takže je třeba dbát těchto dvou parametrů, nejen absolutní situaci u odpadu, ale Francie není. Francie je zemí, kde největší uložiště jedené odpadu. Největší, ale největším tady množství množství je ve Spojených státech. Já jsem, se, já jsem se ale domníval, že vaše otázka se týká spíše Evropy a celosvětově ten největší kvantit, největší množství tedy odpadu bude ve Spojených státech. Návštěva eh, lokality Lak, kde se dnes ukládá eh, vitrifikovaný odpad EDF, který očekává eh, tedy podzemní uložení tato návštěva by měla proběhnout 28. ledna a zde návštěvníci uvidí, tedy celé zařízení, kde se ukládá dnes a kde je možné také vidět vitrifikované produkty štěpení a vidíte, že je to malý objem, i když představuje velký objem oproti množství produkované v jiných zemích. Danke. Dobře, tak vám děkuji, ale paní Hans má ještě doplňující otázku. Já jsem se vlastně domnívala, že nám systematičtěji vylíčíte situaci ve Francii, protože se domnívám, že pro práci výboru eh, na tomto celém komplexu to je zajímavá země, právě proto, že využití jaderné energie tu hraje největší roli ze všech zemí EU a současně také musíme skonstatovat, že jaderný odpad, který dnes existuje ve Francii, nechci citovat ze svého seznamu, ale mohu ho dát později k dispozici výboru. Z toho vyplývá přehled o nejrůznějším množství nejrůznějších kategorií odpadu, který se nachází ve Francii. Řeknu vám pouze jedno číslo, které mě osobně poněkud šokovalo, když jsem se seznamovala se situací ve Francii oproti ostatním zemím. To, co se celkově označuje jako atomový odpad, představuje odpad, který je uložen dočasně eh, nebo jinak ve více než tisíci lokalitách a má se to systematizovat, aby splňovaly ty nejvyšší požadavky, jak to říká vždy komisař Oettinger. A to je pro mě problém nakládání s nejrůznějšími odpady v tomto obrovském rozsahu eh, tento problém nelze zvládnout pomocí technik, o kterých hovořili dnešní referenti. Je to příslip do budoucna, ale podle eh, reality ve Francii to, myslím, ještě nevyhovuje. Chcete se k tomu ještě vyjádřit? Jistě můžete. Eh, Domnívám se, že tato čísla přicházejí eh, z z Národního programu pro řízení a kontrolu jaderného odpadu, což je vyčerpávající dokument vydávaný každý rok o veškerém jaderném odpadu přítomném na území státu, včetně malých producentů nemocnic, zubaři, kteří používají radioaktivní zdroje a podobně. To je důvod, proč hovoříme o tisíci lokalitách neexistuje tisíc jaderných lokalit, kde bychom mohli hovořit o jaderných elektrárnách. Tento počet je mnohem nižší, je to mnohem, mnohem, mnohem nižší počet než jeden tisíc. Děkuji za doplňující vysvětlení. Nevidím, že by se někdo hlásil o slovo. Chtěl bych tedy všem kolegům, hostům poděkovat a v prvé řadě referentům. V tomto složitém tématu jste nám pomohli, poskytli jste nám další informace a vidíme, že je dobré se informovat, potom jsme schopni to svědčí sotou posoudit. Někteří kolegové a kolegyně to využili, jiní ne. Takže ti vědí, jak se to dělá s touto